morning, colleagues. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Omlouvám se, že jsem vás nechal čekat. Měl jsem jiný závazek a nebylo možné, abych přišel včas. Ale můžeme začít, takže vás ještě jednou vítám na této schůzi výboru ITRE. Máme zasedání dnes dopoledne, dnes odpoledne a ve čtvrtek, tedy zítra dopoledne. Jako vždy začneme přijetím pořadu jednání. Pokud k němu nemáte žádné připomínky, tak pořad jednání je schválen. Připomínky nevidím. Co se týče sdělení předsedy, tak ta žádná zvláštní nemám. Jenom vás poprosím o minutu ticha, ale bude to až před hlasováním, před desátou hodinou, kdy tady bude plno. Protože máme první výročí teroristických útoků na naše město Brusel, kde pracujeme, kde žijeme tři čtyři dny za týden, tak je důležité si připomenout oběti a prokázat solidaritu jejich rodinám. A je to vlastně solidarita mezi námi všemi. Bod číslo 3. Návrh týkající se CF tedy zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. A změna nařízení, předchozího nařízení Evropského parlamentu a rady. Navrhovatelka je Marisa Matias, dnes ji bude navrhovat pan Xavier Benito Ziluaga. Čeká nás tedy projednání návrhu stanoviska se stínovými zpravodaj a ostatními. Ještě jednou tedy jedná se o LULU CF, tedy využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví. Evropská komise vydala tento návrh v červenci roku 2016 Envy eh, je hlavním výborem a my na základě článku 53 budeme stanovovat eh, nebo předkládat stanovisko. Jedná se tedy o snižování emisí z LULUCF, například tím, že se bude podporovat trvale udržitelná lesnická praxe. Evropská unie má vlastní právní, vlastní právní rámec. Kyotský protokol eh, vyprší po roce 2020 a proto návrh LULUCF je velice důležitý pro náš výbor, jelikož se týká řady otázek, které spadají do naše pravomoci, jako například výzkum, politika inovace, sledování využívání půdy satelitní technikou, ale také to má dopady i na průmyslovou politiku. Především v souvislosti s lesnictvím. Začne tedy pan Ceroaga, který dnes nahradí paní navrhovatelku Marisu Matias. Děkuji mnohokrát, děkuji pane předsedo. Ano, opravdu je tomu tak, že Marisa Matias tu s námi dnes nemůže být, její to samozřejmě velmi líto, ale v tuto chvíli se účastní mise ve východním Timoru, to znamená, v tuto chvíli opravdu, opravdu nemůže tady s námi být. Nicméně já tady za ní přednesu několik myšlenek, které připravila písemně k tomuto stanovisku. Takže v první řadě zpravodajka chápe tuto zprávu jako opravdu stěžení bod pro evropskou strategii, jejíž cílem je splnit cíle pařížské dohody a splnit je samozřejmě uspokojivým způsobem z hlediska environmentálního, ale také z hlediska ekonomického a sociálního. Kromě toho také zohledňuje samozřejmě rozmanitost a také různorodé mechanismy řízení z různých, či v různých členských státech. Spravodajka vnímá tento návrh Evropské komise jako jako výborný výchozí bod, jako výborný stavební blok pro naší další práci. A proto také ve své zprávě se zaměřuje právě na ty stěžení eh, body tohoto návrhu. V první řadě bych rád tedy eh, zmínil některé navýšení fondů pro výzkum a rozvoj v oblasti lesnicí, za druhé využívání eh, pozorovatelských satelitních eh, programů EU, včetně tedy programů jako Copernicus a za třetí bezpečnost, potravinová bezpečnost a soběstačnost a rozmanitost také jde o zajištění vyšší právní jistoty pro členské státy, stejně tak jako pro soukromé provozovatele. Za páté, eh, optimalizace monitoringu a dohledu, a to jak na úrovni státní, tak také evropské, včetně tedy různých referenčních ehm, hodnot. A za šesté jde o to mít jaksi systém obhospodařování půdy, který bude v souladu s principy a cíly eh, oběhového hospodářství. Eh, dále zpravodajka považuje za zcela stěžení to, aby se nám podařilo opravdu zahnout co nejsilnějšího koncenzu mezi politickými skupinami eh, v souvislosti s tímto návrhem a v každém případě se samozřejmě také těší na všechny vaše návrhy a pozměňovací návrhy, tak aby byl ten text co nejvíce a nejlépe vylepšen. Děkuji. Kolik? And now we go. Děkuji. Nyní stínový zpravodajové paní Ajuso za EPP. Muchas gracias, presidente. ¿Cuánto tiempo tengo? Pane předsedu, kolik mi dáte? Kolik času mám? Dvě minuty? Dvě. Dobře. Omlouvám se. Máte dvě minuty. Dobře, dvě minuty. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím přizpůsobit se tedy této řečnické době. Tento návrh, stejně jako řekl můj předřečník eh, za paní zpravodajku, eh, v podstatě tady stanovuje určité lhůty pro splnění, stanovuje také eh, účetní pravidla, která z mého úhlu pohledu jsou v některých případech opravdu příliš komplikovaná. A také tady hovoří o různých druzích jaksi flexibility právě v, pro období až do roku 2025, ale hovoří se tady i dokonce o období do roku 2030. Nicméně se nehovoří o, o principu té flexibility pro to nejzaší období, tedy do roku 2030, hlavně eh, co se týče tedy využívání té, toho již využit tého dřeva. Všech, všechny tady vlastně ty mechanismy to, těch výpočtů mně přijdou opravdu extrémně komplikované. Eh, poté je tady ještě další, další věc, další kalkulace, která se vlastně eh, týká eh, kalkulací či výpočtu, které jsou, které jsou využívány ve chvíli, kdy dochází právě k nějakým přírodním katastrofám či k nějakým nepředvídaným okolnostem, které mají velký dopad na těžbu dřeva. Já se zaměřím tedy na tu zprávu paní zpravodajky. Co se týče biodiverzity, tak, tak jak o tom hovoří eh, zpravodajka, musí být vždy eh, v souladu s těmi navrhovanými pravidly, či tato pravidla musí být v souladu s hlavními principy ochrany biodiverzity. Eh, hovoří se o tom také v pozměňovacím návrhu číslo 10. Ehm, více jak 25 tisíc eh, oblastí je chráněno v rámci Natury 2000 na území EU. To znamená, že tady musíme také doplnit, že pokud chceme chránit biodiverzitu, tak potřebujeme eh, také eh, adaptační opatření. Co se týče výzkumu, tak tady zpravodajka hovoří o výzkumných programech to znamená o různých programech výzkumu, rozvoje a také vesmírných programech. Tady paní zpravodajka také navrhuje, aby v roce 2019 eh, Evropská komise předložila akční plán pro roky 2050, 60 a 70. Eh, já si myslím, že tady v podstatě hovořit o tak dlouhodobých perspektivách je eh, trošičku nad rámec vlastně našich možností. Já vůbec nechápu, jak to vnímá. Já si myslím, že tady musíme jednat rozumně. A ještě ještě, ještě, ještě jednu vteřinu, prosím, pane předsedo. A co se týče těch transferů mezi členskými státy, tak tady ta flexibilita se v podstatě redukuje o 25%. Ale já to musím dokončit, pane předsedo. Už hovoříte tři minuty. Já jsem vám říkal dvě minuty, já se vám opravdu omlouvám. Tak prosím, ještě jedna, dvě věty. Prosím, tak to dokončete. Co se tedy týče eh, restrikcí u transferu mezi členskými státy, tak tady si myslím, že to opravdu není ospravedlně telné, že dochází k redukci až o 25 A co se týče těch eh, kumulací u členských států, tak tady hovoříme o 5 u těch přebytků. To znamená, že to, co vlastně už bylo stanovené v minulosti. Děkuji, děkuji. A paní Kompola Natry, prosím, SAD. Omlouvám se, toto jsou témata, která jsou důležitá pro ITRE. Jedná se o inovaci, energetiku a výzkum. Otázka, jestli se budeme zabývat dostatečně možností inovací k posílení trvale udržitelného lesnictví. Jedním z aspektů této záležitosti je bioekonomika. Chci, aby vytěžené dřevo mělo svou vlastní kategorii, abychom viděli, jak se dá využít. Také se můžeme podívat na možnost trvale udržitelného nahrazování fosilních paliv a vytvářet k tomu řádný legislativní návrh. Inovativnější využití biologických produktů a jejich důležitost pro trvale udržitelné hospodářské modely zemí s eh, intenzivním lesnictvím, ale také možnost pro ty, kteří zatím lesnictví neprováděli eh, dostatečně trvale udržitelným nejde nutně o to, abychom káceli kvůli stavení, ale když už máme dřevo, tak abychom z něho stavěli. Lesnictví bychom také měli vzít v úvahu. Některé země potřebují více lesní plochy, ale na druhou stranu máme země, které už jsou zalesněné z 75 A tato legislativa to omezuje v tom, že vlastně více udělat nemůžeme, ale tak by to být nemělo. Pokud, jedno, pokud jeden strom pokácíme, tak bychom jiný měli zasadit. Je tedy potřeba se podívat i do budoucnosti. Referenční úrovně to je taky složité, protože některé země používají 85% lesů, jiné 40%. Měli bychom se soustředit hlavně na to, aby se obhospodařovaly lesy trvale udržitelným způsobem je potřeba se dívat i do budoucnosti. Co se týče údaje o Koperniku, tak tam se potom můžeme zaměřit na to, jak posílit transparentnost pro vytvoření lepšího rámce pro budoucí obozporozování lesů v Evropě. Děkuji za vaše připomínky. Nyní pan kolega Federle za ALDE. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také navrhovatelce za předloženou zprávu které je určitě dobrým základem pro další práci. Tato agenda je důležitou součástí klimatického balíčku, kterým se zabýváme a chtěl jsem jenom připomenout vyjádření panelu IPCC ve čtvrtém hodnocení, kde se říkalo, že je potřeba navyšovat lesy jako úkladiště uhlíku a zároveň jako místo pro těžení, těžbu dřeva a to, že posílí trvalé udržitelné lesnictví. <clears throat> Já tedy souhlasím s tím, že výpočty referenčních hodnot asi budou hlavním problémem. Vidíme, že dochází k různým způsobům obhospodařování lesů v různých částech Evropské unie, ale také máme různé druhy lesů. V některých zemích máme řadu malých majitelů lesa a na druhou stranu máme země, eh, které mají veliké státní podniky. Ve Švédsku máme systém, který byl schválen podle Kyotského protokolu a vede už desetiletí k navýšení zalesňování. Své lesy pěstujeme už staletí a je to náš stálý cíl. A proto jsem chtěl navrhnout pozměňovací návrh výpočtu vyplývajícího ze švédského modelu, který zajišťuje nárůst biomasy, ale zároveň také umožňuje využívat v uvozovkách zelené zlato z lesů pro boj proti klimatickým změnám. Pro takovýto výpočet Máli fungovat, bychom potřebovali 9% růst a nakonec by to v podstatě znamenalo, že bychom museli zalesnit ty pole abychom dodrželi ten cíl. Na druhou stranu také nesmíme zapomínat na to, že existují různé rozdíly v poptávce eh, po produktech z lesu podle toho, v jaké části konjunktury se nachází ekonomika. Kromě toho také bouře a požáry můžou mít dopad na výsledek celé této kalkulace, takže se chystáme předložit pozněvací návrh, protože máme za to, že ITRE může přispět k této diskusi, která probíhá v dalších výborech. Děkuji a nyní má slovo pan Javor za zelené. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také navrhovatelce za tento text, který je dobrým základem pro další diskusy. Jenom pár připomínek k dalším otázkám, které již byly zmíněny. <clears throat> Za prvé jsem chtěl poukázat na to, že nařízení o LULUCF je velice důležité, ale je to pouze jeden z prvků širšího balíčku klimatických a energetických návrhů. Je proto potřeba sledovat i tyto ostatní návrhy, které projednává Evropský parlament, včetně ESR a jiných. Nesmíme ani zapomínat na dlouhodobé závazky Evropské unie, jako dohoda z Paříže třeba, o snižování emisí a LULUCF musí být zasazeno právě do naplňování těchto dlouhodobých cílů. U klimatických aspektů je potřeba, zdů... kromě klimatických aspektů je potřeba zdůraznit také otázku biodiverzity u LULUCF. Teď pravidla pro výpočty a zaučtování. Já si myslím, že je potřeba se ještě jednou podívat na LULUCF, zemědělství a lesnictví v celku a také bychom do toho měli započítat eh, mokřiny tak aby tento systém výpočtu byl úplný a transparentní. Teď, co se týče flexibility a nařízení o ESR, o tom musíme taky diskutovat. Musíme diskutovat o tom, jaký je přijatelný mechanismus flexibility. A v poslední řadě výzkum a vývoj, to je nejdůležitější část této agendy pro ITRE. Vidíme, že výzkum a vývoj v klimatické oblasti nebude dostatečně financován ve Spojených státech a Evropská unie má příležitost znova se postavit eh, do vedoucí pozice v této oblasti. Potřebujeme ale k tomu získat finance z evropské strany, protože pokud to neuděláme, tak se na první místo postaví Čína. Využijeme této příležitosti. Děkuji. A za Evropskou komisi pan Simon Key z generálního ředitelství Klima. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji mnohokrát za příležitost vyslechnout si tuto rozpravu. Velmi rádi jsme si vyslechli stanovisko výboru ITRE k tomuto tématu. Tuto diskusi v širším kontextu sledujeme. Jak jste zmínil, probíhá také v kontextu dalších projednávaných návrhů. Balíček předložený Evropskou komisí se snaží dohloubky vyřešit řadu zájmů a také problémů, které zmínila Rada a zainteresované strany během konzultačního procesu. Je to balíček, funguje jako balíček a budeme se těšit na to, že Evropský parlament tuto agendu rychle probere. Výzkum a vývoj, technologie Galileo, to jsou, jak vidíme, oblasti, e, které vás velmi zajímají. Tam byly předloženy pozněvací návrhy k návrhu zprávy. Určitě se tím zabýváme. Pracujeme na tom i v rámci stávající právní úpravy LULUCF. Biodiverzita to je také pro nás důležité téma, také v souvislosti s dalšími službami, které poskytují lesy, tak jak jste zmiňovali i vy. Nejdůležitější je zajistit, abychom měli robustní pravidla výpočtu. Evropská komise se dívala na stávající pravidla a aktualizovala je tak, aby odpovídaly potřebám období po Kyoto, tedy po první pařížské dohodě. Chceme, aby ta pravidla obstála i v této budoucnosti. Tím je potřeba se zabývat a potom se podíváme na to, jaké další výhody tato politika přinese. Děkuji. You want to say something to add? Chcete k tomu něco ještě dodat? Ano, já jsem samozřejmě pouze chtěl poděkovat všem za velmi zajímavé příspěvky a za mě pouze mohu říci, že já samozřejmě paní zpravodajce všechno předám, co se zaznělo a samozřejmě si přeji, abych se nám opravdu podařilo dosáhnout co nejsilnějšího koncenzu a ještě jednou vám děkuji. Ano, Děkuji, děkuji mnohokrát. 27. března máme datum pro předložení eh, pozměňacích návrhů, takže 27. pozměňací návrhy a v hlasování v ITRE 11. května. 12 hodin. 27. března 12 hodin poledne, prosím. Poledne děkuji tedy paní zpravodajce, v zástupu a samozřejmě všem stínovým zpravodajům, všech, kteří se přihlásili a také zástupcům komise. Bod číslo čtyři, autorské právo na jednotném digitálním trhu a pan zpravodaj je Zdislav Krasnodebský. A chci říci, že po zveřejnění návrhu nařízení v roce 2016 pod eh, názvem tedy autorské právo na jednotném trhu, to znamená úplně stejný název. Evropská komise zveřejnila své sdělení s názvem E, směrem k modernímu a lepšímu rámci pro autorské právo v e, Evropě, které samozřejmě zároveň také nastínilo ty, ty cílené aktivity a dlouhodobou vizi pro modernizaci autorského práva v Evropské unii. To znamená, všichni jsme si vědomi toho, že vlastně tady musí dojít k modernizaci. Poté tady máme ještě pravidlo číslo 53 pro ITRE, IMCO a KULT a JURY výbor je vlastně tím vedoucím a hlavním eh, výborem. A v tuto chvíli si tedy vyslechneme názor či zprávu pana Krasnodebského. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tak mogę. Eh, eh, děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. tento Návrh směrnice si získal velký zájem. Je to velice důležitá věc totiž pro řadu zainteresovaných stran na procesu publikace na internetu, tedy od autorů přes eh, filmové tvůrce až eh, po uživatele, vydavatele knížek, vydavatele tisku Zajímá to pochopitelně i podniky, které pracují na internetu, podnikají na internetu. V poslední době se velmi řešilo téma králíků a myslím si, že toto je po králících to druhé téma, které nejvíce eh, rozohnilo zainteresované strany. Jak jste říkal, pane předsedo, v této záležitosti máme čtyři výbory zainteresovány, takže je zde určitá rivalizace mezi nimi. A proto já jsem přijal své stanovisko v dosti minimalistické podobě. A snažil jsem se soustředit po konzultaci se sekretariátem výboru Jury na otázky, které spadají do výlučné, nebo alespoň hlavní kompetence našeho výboru. Jedná se především o text and data mining, vytěžování dat a textu. Vím, že řada kolegů chce předložit pozděvací návrhy i k dalším otázkám. To je určitě důležité a možné, ale nezapomínejte na to, jaké kompetence má náš výbor, že co se týče tohoto návrhu Evropské komise, tak eh, máme článek 11, 13 máme jasně vymezené pravomoce. Teď, co se týče TDM, vytěžování textu a dat, tak eh, moje stanovisko je dosti otevřené a liberální. Souhlasím s Evropskou komisí, eh, že na seznam by měl být právě zahrnut TDM, ale navrhl jsem také, aby rozsah osob, které mají mít přístup, byl rozšířen. Evropská komise totiž navrhovala pouze vědce a vědecké instituce. To mně připadne, že úplně neodpovídá stávajícím potřebám vědy. Existují i jaksi, výzkum v občanské společnosti a v podnicích takže to dělení na komerční a nekomerční činnost mě tady připadne umělé. Výsledky vědeckého výzkumu, řekněme třeba nějaký doktorát, doktorantská práce, konec konců můžou nakonec vést i ke komerčním ziskům. A právě Evropská unie a členské státy chtějí, aby věda a podnikavost a podnikání byly více provázány. Tady to komise příliš zúžila, mně to připadne neopodstatněné, a to především z toho důvodu, že nám jde o to, abychom umožnili vytěžovat data a texty těm uživatelům, kteří již jaksi právně vlastní tyto údaje. Takže koupíme si třeba knížku a potom se díváme na rejstřík anebo na index, který v té knížce je a stejně by to mělo platit i pro digitální obsah. A z toho důvodu budí pochybnosti určité tendence eh, zpravodaje výboru Kult. Já za chviličku skončím, jenom k tomu řeknu. Eh, tam jsou opravdu některé návrhy týkající se obsahu, které mě připadnou dosti zvláštní. Měli bychom se také vyhnout tomu, aby byl ten, který proskomává text, nucen využívat určité programy. Děkuji mnohokrát, pane profesore, za představení tohoto stanoviska a nyní má slovo paní Niebler za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také našemu zpravodaji za stanovisko, za jeho práci a za témata, k nímž můžeme debatovat. Obsahově chci říci, že e, návrh předložený komise, ten balíček autorskému právu patří k nejdůležitějším e, iniciativám e, v tomto legislativním období na tomto poli a my si budeme muset naše stanovisko také pečlivě rozmyslet. Myslím, že návrh komise je velice vyvážený, ale uvědomuji si, že ještě na některých místech potřebuje vyprecizovat a objasnit, ale jinak si myslím, že je návrh komise opravdu vyvážený a vzhledem eh, k zájmu nejrůznějších eh, zúčastněných aktérů, zainteresovaných subjektů, eh, jejich zájmy jsou skutečně zajištěny a vyváženy. Spravodaj ve svém stanovisku a i teď ve své prezentaci konkretizoval svůj přístup, to je také správné. Pane kolego, já se teď objasním pouze na ta témata, která e, jsou důležitá pro náš výbor, a to je výzkum a věda. Na to bychom se měli zaměřit a souhlasím s vámi, že co se týče vytěžování dat a textu, to znamená hlava 2, co se týče výjimek a omezení, které musíme hmm. přizpůsobit to, tomuto digitálnímu věku, těmi se budeme muset zabývat ale co se týče konkrétního bodu, tady se tady, tady eh, nesouhlasím s návrhem zpravodaje, že ta výjimka eh, navržená komisí, která se týká TDM, by se neměla pouze vztahovat na vědecké ústavy, ale také na soukromé osoby a další. Myslím, že tento návrh zpravodaje jde příliš daleko aby byla takováto obecná výjimka z tohoto eh, textu. Myslím, že eh, neumožnit eh, TDM pro nekomerční účely není správné. V návrhu stojí, že musíme podporovat šíření informací, ale a bylo by také dobře, aby vše, co je možné poskytnout zdarma ke všeobecnému užití, by, by tedy nabídnuto být mělo a komise to tak také navrhuje a myslím, že co se týče výjimky eh, z povolení využívat texty, hudbu a eh, tvůrčí obsahy eh, je možné z toho vyjmout výzkumné, výzkumná témata, aby se nevyužívala komerčně, ale rozšiřovat ten, eh, ten rozsah působnosti tak, jak to navrhuje zpravodaj. S tím nesouhlasím. Myslím, že bychom měli omezovat ty výjimky a, eh, a to je tedy můj nejdůležitější bod. A tolik ode mě. Děkuji, paní Werner, místo paní Griffin. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové já budu hovořit eh, místo kolegyně Terezy Kifrin, která se sem nedostala eh, dnes dopoledne a omlouvám se. Eh, Tereza se domnívá, že tento text představuje skutečnou příležitost zajistit, aby digitální trh fungoval ve všech tvůrčích oblastech. Uvědomuje, Uvědomme si, že tvůrci obsahu eh, patří k páteři eh, Unie a proto si je potřeba se zaměřit na několik klíčových otázek. Otevřít TDM eh, možnosti eh, odměňovat tvůrce a eh, zajistit eh, trojuhelník transparentnosti. Domnívá se, že otevření článku 3 je něco, na čem se všichni asi dohodneme. TDM je potřeba využívat ku prospěchu všech a je třeba zajistit, aby využívání také podporovala budoucí výzkum, inovace a sociální růst. Evropský výzkum patří k nejlepším na světě a spolupráce je naším emblémem. Tak by to také mělo zůstat. Článek 13 eh, představuje skutečnou příležitost zajistit, aby ti, kteří využívají eh, materiál eh, v rámci autorského práva, také za to spravedlivě platili. Aby se zbytečně nevydělávaly obrovské zisky eh, na úkor těch, kdo tvoří. Ale na druhou stranu je potřeba nezatěžovat platformy a chránit ty, jejichž materiál je často využíván bez jejich vědomí a bez náležité odměny. Co se týče článku 14 až 16, znovu Tereza chce zajistit, aby tvůrci obsahu dostávali jasné a přesná informace. Jak je možné, že eh, tvůrce obsahu eh, vytvoří něco, co má zcela nekonečnou eh, hodnotu, ale dostane za to pouze jednorázovou platbu bez toho, aby měl nějakou možnost sjednat tu cenu svého díla. Proto je potřeba zajistit spravedlivou odměnu pro tvůrce, zvláště v audiovizuálním odvětví, kde jejich práce je často využívána přes různé platformy. A tady zase také uvědomuje spor kolem článku 11, ale její stanovisko je krátké a jasné. Přejeme-li si integritu novinářů, musíme zajistit, aby novináři byli spravedlivě odměňováni. Děkuji, pane předsedo, a tady zase těší na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji na tomto tématu. Děkuji. Děkuji. A nyní Madame eh, Michelle Riversa zelené. Za GUE tady paní Cornelia Ernst. Děkuji. Já to řeknu takhle. Eh, my nepovažujeme návrh komise za Eh, příliš zdařený. To říkám jako eh, německá eh, poslankyně. Těším se, že něco takového přišlo na stůl od německého komisaře, který byl právě uveden v úřad. Tento návrh je nedostatečný a bohužel musím říci, že vlastně zpravodaj na něm příliš mnoho nemění. Co kritizujeme na tomto návrhu a co nebylo odstraněno, v zásadě je to tak, že licence vlastně eh, jsou v problematické situaci, jsou zde eh, právní a zákonné výjimky. Eh, komise se zasazuje už dlouho za mediální společnost, především za velké korporace. Problematický je článek 11, ten bychom rádi vypustili, to řeknu na rovinu protože to, eh, co je zde formulováno eh, společně s, právem na ochranu výkonu, eh, není dobré a autorské právo omezeno 20 let, to je zcela nereálné, to je třeba vypustit, je potřeba celý návrh posílit a myslím, že zpravodaj a hlavní výbor také o tom uvažovali, nebo aspoň o tom eh, tedy doufám. Potom článek 13, ten také nechceme nechat v tom eh, současném znění. Spravodaj na něm také něco měnil, nevím, jestli to bude stačit a je třeba o tom ještě mluvit. Myslím, že zde vzniknou problémy pro eh, volné platformy. A pro svobodu projevu a mínění to také není dobrý návrh Máme tady článek 13 a 11. Na těch článcích je třeba ještě eh, výrazně popracovat. Je to jedna z nejdůležitějších reform, kterou před sebou máme v rámci této legisl- tohoto legislativního období a eh, myslím, že komise zde šlápla do vody. Myslím, že, že kritiky ze všech členských zemí Eh, zdůrazňují, že jsou velice znepokojeny myslím, že bychom měli, měli skutečně nastolit nějakou spravedlnost a proto vypustit články 11 a 13. Děkuji vám. A nyní další řečníci, pan Erer. ne, nemyslel jsem, že se, že se někdy eh, dožiju toho, že bude levice eh, vystupovat na obranu eh, velko, amerického velko, velkokapitálu. To je veliký pokrok, i když jsme 20 let po NDR. O co zde vlastně jde v té oblasti? Bylo jasně řečeno, že vědecký výzkum je potřeba vyjmout z TDM Nechceme ale, aby komerční organizace jako Google eh, Research a Ford eh, ve Frankfurtu, nic proti Fordu, ale ten má největší výzkumné banky ve Frankfurtu, kde tyto informace posléze eh, draho prodává. Tam vlastně si můžete nakoupit informace, data od firm, které se profesionálně zaměřují na data mining a autoři z toho nic eh, eh, nemají. Autoři eh, zkrachují, nakladatelství zkrachují, ti autoři, kteří vlastně přispěli s tím tvůrčím obsahem, ti z toho nemají vůbec nic a, je zcela groteskní odkazovat na občanskou společnost. Víme, jak lobují Amazon, Google a další a a sugerovat, sugerovat opak je opravdu eh, šokující. Ještě znovu k věci. Eh, zpět k tomu, co už parlament eh, vlastně rozhodl. My jsme hovořili s výborem pro kulturu o tom, že tento obor je velice bohatý, různorodý a je potřeba chránit i jednotlivce, to znamená autory, vědce, publikace, jaký význam to má pro evropské hospodářství. Ten ekonomický model a e, uznávání, e, uznávání vlastně ekonomických práv autorů, e, podrývání těchto práv, odebírání těchto práv bez toho, aby za to autoři něco dostali a potom to se ziskem prodávat třetím osobám, to je uh, právní akt, který eh, vlastně znamená, že v tomto oboru, který představuje 7 HDP, eh, znamená, že na to hlavně doplatí eh, jednotlivci, vědci, autoři, umělci. My, my zde zastupujeme a bráníme legitimní práva jednotlivců, autorů, jejichž tvůrčí obsah je vlastně odsáván skoro jako vysavačem eh, nejrůznějšími eh, volnými platformami a prodáván komerčně. Děkuji, říká předseda. Děkuji. A pan Blanco López. Děkuji, pane předsedo. Návrh zpravodaje se zaměřuje pouze na těžbu či vytěžování textů a údajů. Já ale musím říci, že sdílím tu perspektivu, kterou představuje také komise. Myslím si, že je to daleko vyváženější přístup, daleko vyváženější než to, co navrhuje náš zpravodaj. Nicméně, co se týče návrhu toho, této směrnice, tak ta je, ten je samozřejmě velmi zajímavý a e, zpravodaj na to nezaměřuje ve své zprávě. Konkrétně, myslím si, že tato směrnice nám nabízí příležitost podívat se opravdu na klíčové téma. To znamená podívat se opravdu na ty transfery hodnoty. Na to jsme se zaměřili už v mnoha jiných textech, například strategie pro vnitřní trh nebo strategie pro kulturní a kreativní průmysl. A hlavně zavedení vlastně toho nedotknutelného práva pro autory obsahu tak, aby opravdu byli spravedlivým způsobem odměňováni za svou práci. Přesně tak, jak to mimo jiné stanovuje také španělská legislativa. Myslím si, že ta cesta, kterou máme před sebou, je ještě velmi dlouhá a ty pozměňovací návrhy, které předložím, půjdou tím směrem, který jsem v tuto chvíli nastínil. Much, colleague, for your remarks. Děkuji mnohokrát, pane kolego, za vaše připomínky a za Evropskou komisi paní Agata Gerba z generálního ředitelství Connect. Thank you very much. Eh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkujeme také zpravodaj za práce na tomto stanovisku a děkuji také všem, kteří se účastnili této důležité a zajímavé rozpravy. Náš návrh o vytěžování textu a dat byl předložen proto, aby byly obslouženy potřeby vědeckého výzkumu a vědeckých výzkumných pracovníků. Máme za to, že jsme předložili v této oblasti velmi ambiciozní návrh, který zachází za rámec stávajících pravidel o autorských právech v Evropské unii, ale také i za rámec řadu národních pravidel pro vytěžování textu a dat. Ráda bych zdůraznila, že součástí tohoto přístupu jsou i partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Nerozlišujeme mezi komerčními a nekomerčními účely. Soustředujeme se na potřeby výzkumných pracovníků, výzkumných organizací a jejich cílů, ale nerozlišujeme komerční a nekomerční účely. Další důležitá věc je, že nechceme, aby to mělo dopad, negativní dopad na trhy, které fungují již teď dobře. Proto máme určité obavy z navrho- ze spravodajem navrhovaného rozšíření rozsahu působnosti, což by mohlo mít negativní dopad na licenční systémy, které dobře tržně fungují. A proto bychom to dnes rádi zde takto vyjádřili. Děkuji. I já vám děkuji za vaše připomínky a pane profesore, to byla velice zajímavá diskuse, různé pohledy na věc ve výboru ITRA. To vás ještě čeká boj s výborem Jury a s jinými výbory máme je přesvědčit o tom, co my si myslíme, že je nejdůležitější. Jak to vidíte? Pouze to potvrdilo můj pohled na věc, že do této věci vstupuje tolik různých argumentů, tolik různých pohledů na věc a zájmu, že ani v tomto výboru se na, let s čemž nedohodneme. Já jsem říkal, že článek 11 a 13 budou kontroverzní, takže jsem se snažil do toho vůbec moc nepouštět, protože mám pocit, že to je nad rámec kompetencí výboru ITRO, ITRE ale velmi bych si stál za svým stanoviskem. Kolegyně a kolegové, odkazuji k situaci, a já si uvědomuji, že každý se dívá na to jinak. Někdo se na to může dívat z pohledu vědce, jiný ne. Ale když už mám legální přístup k nějakému obsahu, který jsem si koupil, ale nemám možnost elektronicky zpracovávat nebo prohlížet tento obsah, tak to je přece absurdní situace. Já přece hovořím o situaci, kdy si někdo legálně koupil přístup k nějakému obsahu. A tady je celkem jedno, jestli je to nějaký soukromý vědecký pracovník. Konec konců v Německu také máme uh, tradici Privat Gellerten, kteří stojí za humanistickými pokroky. Prostě jsou to osoby, které jsou mimo vědecké instituce a ty by přece neměly přístup k TDM. Museli by se na to koupit zvláštní program. To mně připadne zvláštní, tomu nerozumím. Podobně je to u komerčního a nekomerčního účelu. To si myslím, že prostě se nedá úplně oddělit, protože v většina vědeckého vědecké výzkumné práce má takovéto komerční dopady. Já tedy chápu vaše obavy, ale chtěl jsem k tomu ještě říci, že existuje řada průmyslových odvětví, a já vím, že kolegové ho brání, jako například eh, vydavatele vědeckých časopisů nebo vydavatele vědeckých publikací, kteří v zásadě vycházejí ve svém podnikání z veřejných peněz protože velká část vědecké činnosti v Evropě je financována z veřejných zdrojů. A velmi často potom využívají svá práva k tomu, aby omezili přístup k obsahu, který je důležitý pro další rozvoj vědeckého a kulturního obsahu. Takže já bych se nebál tady trochu liberalizace. Děkuji mnohokrát, kolegyně a kolegové. A chci, chci jenom říci, že termín pro pozněvací návrh je 28. březen 2017 a hlasovat v ITRE se bude 11. května 2017. A je potřeba to udělat včas, protože to je pouze stanovisko výboru jury a hlasovat v jury, pokud vím, se bude v červenci. A teď budeme hlasovat. Poprosím vás, abyste se usadili, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Uh, uh, well, moment. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, mám pro nás, pro všechny smutné sdělení, tak vás poprosím, abyste se posadili. Přesně před eh, jedním rokem jsme všichni, kteří pracovali v Bruselu, kteří pracujeme 4-5 dní za týden. V podstatě skoro tady žijeme, je to naše město. A jako jeho obyvatele jsme byli svědky hrůzných teroristických činů, které byly spáchány přesně před rokem v ranních hodinách. Myslím, že si na to všichni dost dobře pamatujeme na ten den. A rád bych uctil památku obětí teroristických útoků z roku 2016 v Bruselu a prokázal solidaritu jejich rodinám, ale je to vlastně solidarita mezi námi všemi vzájemná. Jsme, pracujeme tady v Bruselu a proto si myslím, že solidaritu je potřeba ukázat a nejlepší způsob, jak ji ukázat v tuto chvíli je minuta ticha, takže vás o ní poprosím. please uh, put your cards. Prosím vás, abyste vložili do zařízení hlasovací karty, protože nás jako vždy čeká na začátek zkušební hlasování, které tímto zahajuji. Zmáčkněte buď to zelené, červené nebo žluté tlačítko. Odhlasovali jste? Uzavírám toto zkušební hlasování. Zdá se, že to všem funguje. A můžeme se pustit do samotného hlasování. Jedná se o návrh zprávy rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie v partnerství pro výzkum a inovaci v Středomoří. Je to program, který se jmenuje Prima. Spravodajkou byla Sofia Sakorafa za GUE. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 110. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Envy 15, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme. Elektronické hlasování o návrhu Envy 15. Uzavírám jej. Zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 115, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV18, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 23, blokové hlasování, zahrnující 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42 a 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 25 pro, proti, zdrželi se přijato. Blokové hlasování 129, 197 a NV22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. NV23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověřme. Ještě jednou jedná se o n 23 Uzavírám elektronické hlasování. Přijato. n 24 kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 130, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31, kdo je pro, Aha, pardon. Ještě blokové hlasování o NV číslo 1, zahrnující NV 25 a 26. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Teď 31. Pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pro. Ověříme 31. Dobrá, tak budeme elektronicky hlasovat o 31. Check 31. Ještě jednou ověříme pozněvací návrh 31. Uzavírám hlasování. Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. NV28. Kdo je pro? Proti? Ověřme to. Envy 28 Uzavírám hlasování. Zamítnuto tentokrát. Nyní pozměňovací návrh 132, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. NV36, kdo je pro, NV36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ano, ověříme. NV36. Uzavírám hlasování. Ano, zamítnuto. Nyní 162, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, uvěříme Pozdějovací návrh 162. Ověřujeme 162. Uzavírám elektronické hlasování. Zamítnuto. NV40 pro, proti, ověříme. Nevím, jak jaký to bude mít výsledek NV40. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 167 společně s ústním pozněvacím návrhem. A pokud vím, tak u tohoto ústního pozměňovacího návrhu panuje zhoda, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 167 s tímto ústním pozměňovacím návrhem proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 185 a 186 společně, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. NV44, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 188 blokové hlasování o 44, 45, 188, 189, 190. Vidíte to všechno v hlasovacích seznamech. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Blokové hlasování 3 pozněvací návrh 192, všichni ostatní, kde je pro, proti, zdrželi se. Všechno dohromady hlasujeme. 192, 200 a NV13. Takže jenom 192 a 200. Asi je vždycky lepší říct to nahlas. Takže dvě pozněvací Dva pozměňovací návrhy jako blok pro, proti, zdrželi se přijato. NV 49 pro, proti, zdrželi se přijato. 46 pro, proti, zdrželi se 145 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 52. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 53 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se přijato. NV1. Kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 1 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 56 pro. Proti. Ověříme. Pozněvací návrh 56. Ověřujeme 56. Uzavírám hlasování. Bylo to přijato. 56 byla přijata. Prosím, ale NV45 jsme vynechali, ne, při hlasování. Omlouvám se, já mám pocit, že jsme vypustili NV45 při hlasování. NV45 Snažím se to najít. Eh, Pozněvací návrh NV45 je na straně 17, ano. NV45 odpadl, protože byl přijat pozněvací návrh v rámci blokového hlasování 2. Když se podíváte na blok 2 z NV, je to na straně 16, tak to bylo přijato a následně tedy odpadá pozněvací návrh NV45, protože je zde napsáno, že odpadne pak, když bude přijato blokové hlasování číslo 2. Dobrá, děkuji. A nyní pozněvací návrh. A teď jsme kde? 56 byla přijata, dobrá. 58, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, 59 pro. Ověřit 58? Dobrá, tak to vezmeme od začátku. 58 pro, proti, zdrželi se, jasně zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, toto ověřme. Pozněvací návrh 60. Uzavírám hlasování. Bylo to zamítnuto. Tři byli pro. Proti zdrželi se ově, ne, pardon, to byl pozměňovací návrh 3, tam to nebylo jasné, takže ověřujeme pozměňovací návrh 3. Uzavírám hlasování. Bylo to zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto také. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Envy 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ano, ověříme dobrá. Envy 7 Uzavírám hlasování. Děkuji za upozornění. Přijato. Velmi dobrá. NV8 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. NV8. Uzavírám hlasování. Přijato. 72 pro. Proti zdrželi se přijato, 73 a NV9 společně budeme hlasovat pro, proti, zdrželi se přijato, sedmička pro, proti, zdrželi se přijato, 74 pro, proti, zdrželi se přijato, 75 pro, proti, zdrželi se. Aha, tak 75 ověříme, 75. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 76 pro, proti, zdrželi se přijato 77 pro, proti, zdrželi se přijato 78 pro, proti, zdrželi se přijato 79 pro, proti, zdrž, ověříme. 79. Ověřujeme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 80 pro, proti, zdrželi se, ověříme ještě jednou 80, pozměvací návrh 80. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se. Přijato 87 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, 87 ověřujeme. Uzavírám hlasování. Přijato. Dva pozněvací návrhy 83 a 84 odpadají. 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 89. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pozměvací návrh 9, uzavírám hlasování. Aha, přijato určitě. Děkuji. 94 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď dva pozměňovací návrhy společně číslo 95 a 96. To je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 97 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 98 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 99 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 100 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto.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 13 odpadá a 47 pro, proti. Ověříme, bude to lepší. Ověřujeme pozměňovací návrh 47. EPP má o jeden hlas příliš. Jsme tady všichni. Pořád ještě o jednoho navíc. Pořád máme o jednoho navíc. Tak co s tím? Teď je to v pořádku. Děkuji. Vidíte? Věděli jste, co dělat. Je to o jeden hlas. Takže přijato. 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat jmenovitě o celém návrhu zprávy. Budeme hlasovat elektronicky ještě jednou. Uzavírám toto hlasování. 55 bylo pro, 7 bylo proti, nikdo se nezdržel. Tak teď mezi a, instituční vyjednávání, o tom budeme hlasovat také elektronicky, poprosím. Děkuji, uzavírám toto hlasování. 59 bylo pro, 1 byl proti, takže děkuji mnohokrát paní zpravodajce, děkuji všem stínovým zpravodajům, kolegyně a kolegové. A teď se pustíme do dalšího hlasování. Tak a tady máme návrh stanoviska. který se týká závazných, závazného ročního snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou energetickou unii a pro splnění závazků podle pařížské dohody. Tady jde o nařízení o sdíleném úsilí. A kolega Benedek Jávor je naším zpravodajem. Takže přejdeme hned k hlasování. Máme kompromisní návrh číslo jedna, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. 74, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se um, zamítnuto. 18 eh, pro, proti, zdrželi se přijato. I 81, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto 82, kdo je pro, kdo je proti, tak to si ověříme 82, takže 82 a tímto končím hlasování a bylo zamítnuto. 83, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, tak ještě si to ověříme, 83 také. Takže hlasujeme o 83, 83 prosím hlasujeme. Otevírám hlasování, takže začínáme hlasování, prosím. Takže ještě jednou. Takže, takže ještě jednou znovu začínáme. Takže teď, prosím, hlasujte. Teď hlasujeme. Teď začínáme hlasování úplně od začátku. Takže 83. Pozměňovací návrh číslo 83. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ne, tak budeme, budeme ještě jednou ověřovat kompromisní návrh číslo 2. Kompromisní návrh číslo 2 ještě jednou ověřujeme. Ano, ano. Ano, končím hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Tak a teď přicházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 96, 154 a 159. Takže tři pozměňovací návrhy dohromady, kdo je pro, kdo je proti. Tak to bychom si měli ověřit. Takže tři, tři pozměňovací návrhy unblock dohromady. Uzavírám hlasování. Přijato. Přijato, takže přecházíme ke kompromisní návrhu číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže ještě jednou. Takže chápu to tak, že pozměňovací návrh číslo 96, ne, omlouvám se, kolegové, měli bychom ještě hlasovat o 97, takže pozměňovací návrh číslo 97, to znamená potom v těch třech pozměňovacích návrzích unblock hlasujeme o 97, to znamená nekompromisní návrh číslo 3, takže 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 3, pro, proti, zdrželi se, takže to si musíme ověřit. Takže trojku si musíme ověřit. Končím hlasování. Je to přijato. A teď přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 122, 122, 122. Takže 122, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ano, tak to ještě jednou ověříme. Takže 122 hlasujeme elektronicky, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 107, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto 106, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto 105, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato 109, kdo je pro, kdo proti, zdrželi se zamítnuto, 110, kdo pro, kdo proti, zdrželi se zamítnuto, 108, kdo pro, kdo proti, zdrželi se zamítnuto, 111, kdo pro, kdo proti, tak to si ověříme, takže hlasujeme o 111 elektronicky. Hlasujeme 111. Uzavírám hlasování. zamítnuto 112, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto 113, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto 114, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 4, kde pro, kde proti, zdrželi se, to bychom si měli ověřit, takže hlasujeme o čtyřce elektronicky, kompromisní návrh číslo 4. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 5. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. Tak, eh, eh, kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto. A kompromis 6, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. Kde 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 142, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 145, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, 146, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, 147, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, 148, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 21, 149 a 150, 171 unblock, takže čtyři, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, 151, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 157, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 158, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, kompromisní návrh číslo 8, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A teď se dostáváme ke kompromisu číslo 9, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. 24, kde pro, kde proti. Tak, to si ověříme. Pozměňovací návrh číslo 24. Takže 24 si ověříme konec hlasování. Přijato. 25, kde pro, kde proti. Ne, tak to se také ještě ověříme 25, takže ověříme 25. Uzavírám hlasování. Zamítnu to. 167, kde pro, kde proti, zdrželi se. Ne, tak to si také ověříme radši. Měli bychom si to ověřit, takže 167. Ověříme si 167. Já uzavírám hlasování. to. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak, to se také uvěříme. 26. Končím hlasování. Přijato. 27. Bude pro, bude proti. Zdrželi se. Tak, prosím, to se taky ověříme. 27. Uzavírám hlasování. Přijato. 28, kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto, 29, kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto, 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, desítka, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, 37, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, 38, kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto, 39, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 40 pro, proti, zdrželi se, to si ověříme, to si ověříme, 40. Ověříme 40. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 11 pro, proti, To si musíme ověřit. Takže jedenáctka, kompromisní návrh číslo jedenáct. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 12, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 13, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 6, kde je pro? Bude proti? Tak to se také ověříme. Pozměňovací návrh číslo 6. Uzavírám hlasování. Tak ještě jednou, ještě jednou, dobře, ještě jednou, ještě jednou, v pořádku. Šlo o pozměňovací návrh číslo 6. A vy potřebujete trošičku více času, takže ještě úplně od začátku. Tak, ještě jednou začínáme. Pozměňovací návrh číslo 6. Dobrá. Někdo z vás už hlasoval? Všichni se odhlasovali, výborně, všichni odhlasovali. Tak končím hlasování. Přijato. No, o to lépe, o to lépe, daleko lépe než ten předcházející výsledek. 65, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, Zdrželi se? Tak to si ověříme. Děkuji. Uzavírám hlasování. Přijato. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak to si ověříme, tak hlasujeme. To nebylo jasné. 66 padá, takže hlasujeme o 67. 67, prosím. Končím hlasování. Přijato. 68, kde pro, kde proti. Vy nehlasujete, kolegové, já tady prostě, já vás nevidím, vy prostě nehlasujete. 68, kde pro, kdo je proti? Tak to si ověříme. Já se vám omlouvám, ale musíme se to ověřit. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Tak, kompromisní návrh číslo 14, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 15, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato a závěrečné hlasování jmenovité, závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujte, prosím. A konec hlasování. 35 pro, 28 proti. Takže, takže to schvalujeme. A dostáváme se k další zprávě, na našem seznamu máme tady evropské normy provádění nařízení EU 1025 2012 navrhovatel Hans Olaf Henkel. Jednička, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, dvojka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, tak to si ověříme. Končím hlasování. Ach, tak Zamítnuto. Dvojka, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. Devítka, kde pro, kde proti, zdrželi se. Tak to si ověříme. A prosím vás, hlasujte, kolegové. Takže devítka, ne, pozměňací návrh číslo 9. Upravuje se pan předseda. Devítka, pozměňací návrh 9. Končím hlasování. Přijato. Desítka, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Jedenáctka, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se. Tak to si ověříme, tak abychom si byli opravdu jistí. Takže podíváme se, podíváme se, chceme si být úplně jistí, takže jedenáctka, uzavírám hlasování. Přijato. Dvanáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To bychom si měli také ověřit dvanáctku, takže si ověříme dvanáctku. Končím hlasování. Přijato. Čtrnáctka, kde je pro? Kde je proti? Zdrželi se? To se musíme ověřit, takže čtrnáctku, takže si ověřujeme 14, pozměňovací návrh číslo 14, konec hlasování. to Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 26, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijeto, 28, kde pro, kde proti, zdrželi se přijeto, kompromisní návrh číslo 4, kde pro, kde proti, zdrželi se přijeto, 5, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, 42, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, 44, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, 45, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se to 55, kde pro, kde proti. Tak to si ověříme. 55. Ověřujeme si 55. 55. Hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. A je to zamítnuto. 56. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se. Přijato 57. Pro? Proti? To bychom si měli ověřit, takže 57. hlasujeme. Hlasujeme o 57. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Tento zamítnuto 60 pro, ne 59, 59 pro, proti, zdrželi se. Přijato 60, kde pro, kde proti, zdrželi se. Přijato, kompromis 6, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, kompromis 7, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, 109 pro, proti. Tak to si uvěříme. 109, 109. Tak, tímto končím hlasování. Přijato. 67, kde pro, kde proti zdrželi se, zamítnuto 70 pro, proti, zdrželi se, přijato 71 pro, proti, zdrželi se, přijato 72 pro, proti, zdrželi se, tak to si ověříme. 72, 72, ověřujeme si 72. Končím hlasování. Zamítnuto 84, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 85, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato, kompromis 8, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato a doplněk ke kompromisu číslo 8, kde pro, kde proti, zdrželi se, to si ověříme elektronicky, takže te, ten dodatek ke kompromisní návrhu číslo 8 hlasujeme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 83, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 84 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 85, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 87 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 88 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 89, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato, 92, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 120, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 99 pro, proti, zdrželi se, přijato, 100 to, bude pro, město 102. Ne, pan předseda se omlouvá. Takže hlasovali jsme o 99. Takže omlouvá se pan předseda. Hlasujeme o pozměňovací návrhu 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si musíme ověřit. Takže stovka. 100, a pozměňovací návrh 100. 100. Hlasujeme. Dobře, končím hlasování. Zamítnuto. 101, kdo pro? Kdo proti? Zdrželi se, zamítnuto. 102, kdo pro? Kdo proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kdo pro? Kdo proti? Zdrželi se, přijato. Dodatek ke kompromisu 10, kdo pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 106, kdo je pro? kdo proti, zdrželi se přijato 107 pro, proti, zdrželi se. Tak to si ověříme, 107. 100, takže končíme hlasování. Zamítnuto. 108, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. 114, bude pro, proti, zdrželi se přijato 115 pro, proti. Tak to si ověříme. 115. Takže 115 eh, hlasujeme, končím hlasování. Přijato. 116, kde pro, kde proti, zdrželi se. Přijato. 117, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto 118 pro, proti, to si musíme ověřit, 118 ověřujeme, 118, takže hlasujeme, končím hlasování, zamítnuto. 119, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato, 125, kde pro, proti, zdrželi se přijato 126, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato 127, kde pro, proti, přijato 128, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 129, kde pro, kde proti, tak to si ověříme 129, si ještě ověříme, ověříme 129. Končím hlasování. Zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se přijato a závěrečné hlasování, jmenovité elektronické závěrečné hlasování. Otevírám hlasování. Hlasujte, prosím. A výsledek závěrečného hlasování je absolutní jednomyslnost. Hans Olaf Henkel, gratuluje vám, gratuluje vám opravdu, děkuji také všem stínovým zpravodajům, všem. A naše poslední hlasování na seznamu, poslední hlasování, takže tady máme návrh stanoviska o Evropském programu pro ekonomiku sdílení a Dario Tamburano je navrhovatel. Kompromis 1 a tady přijato 2 pro proti, zdrželi se přijato, trojka pro, proti, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 32, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, v kompromis, kde pro, proti, zdrželi se přijato, sedmička, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 47, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 39, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 8, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 9, kde pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 10a, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 10b, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, Kompromis 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. A nyní přejdeme k návrhu 74, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 11, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Návrh 90. Omlouvám se, říká předseda. 87, druhá část. 87 na straně 9, 87 část 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 90, kdo je pro, proti, ověříme elektronicky. 90, ověřujeme elektronicky, končím hlasování. Přijato. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 100, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 109, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 111, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Závěrečné hlasování elektronicky, nejen o této zprávě, ale o ještě další hlasování. 53 pro, 4 proti. Děkuji. Dě- blahopřeji zpravodaji a děkuji vám všem za trpělivost. Čtyři zpravodajové, čtyři zprávy. Přejdeme nyní k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Uh, dear colleagues, uh, we would like to start. Kolegyně a kolegové, budeme muset začínat zase za dvě, za tři minuty. Kolegové, začneme, začneme za dvě nebo tři minuty. Já vás prosím, abyste si sedli a abyste eh, nahlas nic mezi sebou nedebatovali. Budu rád, když zůstanete, nemusíte odcházet, rozhodně zůstaňte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 Prosím tě, já jsem... Já... Five minutes. Začneme za, chv- za chvilku. Any, any five Vážení kolegové, já jsem požádal vedoucího člena našeho výboru, aby předsedal předsedal našemu zasedání, protože já mám teď eh, práci jinde. Jsem tedy velice vděčen Paulu Rubikovi, vyššímu členu našeho výboru, aby pokračoval eh, ve funkci předsedy. Děkuji vám. Já eh, se omlouvám, eh, omlouvám kolegovi Buskovi. Jsem velice rád, že platí, že něco platí zkušenost v Evropském parlamentu a těší mě to o to více, že zde povedeme velice důležitou debatu o Evropském kodexu pro elektronické komunikace. To je velice důležitý krok ve směru k digitálnímu vnitřnímu trhu a jsem velice rád, že Pilar de Castillo je spravo, spravodajkou. Eh, ona zde pracuje v této oblasti velmi dlouho na těch digitálních tématech. Na debatu máme celkem 40 minut a já bych proto rád eh, dal nyní hned slovo kolegyně Piliar del Castillo za EPP. Eh, má celkem pět minut, aby nás uvedla do tématu a jsme již velice eh, zvědavi na to, co se od ní dozvíme. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dovolte, abych začala nejprve tím, že podtrhnu, že nesporným faktem zůstává to, že od revize v roce 2009 se trh dramaticky změnil. Objevili se noví hráči, spotřebitelé, podniky, ti všichni e, závisejí na datových službách. V důsledku toho je konektivita a e, vlnová délka, to znamená skutečně vysoká kapacita na fixních a mobilních eh, sítích jsou velmi důležité. Eh, nezbytné investice představují nějakých 400 až 600 miliardů, miliard a až 90 musí poskytnout soukromý sektor. To si vyžádá rámec, který by zajistil předvídatelnost a, a Eh, dlouhodobé investice, nízké riziko. Proto eh, komise navrhuje, eh, aby infrastruktura měla takový rámec základní, to je podle mě správný přístup. Toto nařízení musí představovat virtuální kruh pro vznik vysoce kapacitních sítí a vysokorychlostní infrastruktury. Co se týče přístupu, musím říci, že přístup eh, soutěže, který vychází eh, z eh, jak si prostě z pozice velkých hráčů, s tím je potřeba něco dělat. Máme na to sedu nástrojů, povinnost transparentnosti, funkční oddělení. To také musí zůstat k dispozici pro národní regulační orgány, ale podporuji návrh komise podle nějž současné cíle jsou obsaženy v novém cíli konektivity. V této souvislosti jsem navrhla návrhy eh, různé, co se týče procesu hodnocení trhu. Se domnívám, že pro vysoce dynamické trhy eh, rozšíření na pět let by mohlo vyústit v nařízení, které bude platit déle, než je nezbytně nutné. Proto na těchto trzích by měla proběhnout nová tržní analýza, tak jak to máme nyní, to znamená každé tři roky. Za třetí, co se týče geografických služeb, zde se domnívám, že eh, povinnost operátorů prezentovat eh, prognózy investic i z možností eh, sankcí je podle mého disproporční a nebere řádně v úvahu eh, tržně eh, motivovaná investiční rozhodnutí. K tě, co se týče dalších povinností, ty by se měly rozšířit i na alternativní rozšíření sítě do málo obydlených oblastí. Tyto povinnosti by ale neměly platit, pakliže ekonomika regionálního rozmístění by byla oslabena. Pak konečně chci zdůraznit, že podporuji tržní řešení eh, v podobě komerčních dohod, eh, dohod o přístupu, které jsou vždy pozitivní pro hospodářskou soutěž. A nyní spektrum. Nezapomínejme, že to je nezbytný zdroj. Plně podporuji konzistentní hledisko Evropského eh, parlamentu během uplynulých deseti let. Stále hájím minimální trvání licence po dobu 30 let, která eh, je motivací pro modernější sítě eh, a toto delší trvání je doprovázeno přísnějšími požadavky na efektivní a účinné využívání sítí. Pomocí mechanismů využijte to, anebo o to přijdete. Další, e, další pozitiva jsou e, záruky využívání a zajištění přístupu a podmínek individuálních práv, které se nesmějí změnit bez e, smluv. Je potřeba také také zajistit, aby poplatky byly hodnoceny podle tržních podmínek. Také je třeba zlepšit koordinaci mezi členskými státy, posílit úlohu eh, skupiny, eh, skupiny pro eh, rádiové spektrum a co se týče vysoce kapacitních sítí a návrhu definice komise, tady si jasně uvědomuji, že abychom naplnili budoucí budoucí potřeby konektivity, věřím v neutralitu technologie těchto vysoce kapacitních sítí a ta by měla být eh, vedoucí zásadou chceme-li, aby legislativa obstála i v budoucnosti. Proto navrhuji dynamickou definici, která vychází ze schopnosti sítí eh, splňovat poptávku po neomezeném využití a ta by měla být propojena eh, s parametry výkonnosti, které splní eh, cíle konektivity do, dole 2020-2025. Všechny elektrokomunikační služby by měly být osvobozeny od eh, zbytečných eh, břemen. To je tedy krátké shrnutí eh, mého návrhu zprávy a těším se na debatu i tuto i nadcházející a na debatu v plenárním zasedání. Děkuji vám. Děkuji, Pilar. A dále stínoví zpravodajové vždy po dvou minutách, nejprve za socialisty Planete. Děkuji, děkuji eh, zpravodajce eh, za její velmi profesionální práci a zvláště strpělivost se 146 pozměňovacími návrhy. Nemohla se zde vyjádřit konkrétně k těmto návrhům, ale o, především o principu a o tom, jak chce postupovat. To je velice strategický dokument a příslip a, eh, Evropské komise, že skutečně posílíme datovou ekonomiku a toto je rámec k naplnění tohoto cíle. Ráda bych eh, také viděla investice, protože bez silnic eh, nebudete, nebudou dobrá, dobrá auta k ničemu a my proto musíme dbát o investice do infrastrukturu. Ty jsou nezbytné. Věřím, že eh, hospodářská soutěž je hnací silou pro investice. V současné době některé inovace jsou problematické a hraje to úlohu v tomto odvětví. Takže je potřeba se zaměřit i na zájmy eh, koncových uživatelů, malých a středních podniků, Evropanů a i eh, velkého průmyslu. chceme-li o, eh, eh, stojíme-li o elektrická auta a další vymoženosti, tuto infrastrukturu potřebujeme. Jinak vidíme motivaci komise, která se zaměřuje spíše na vysokou rychlost. Na to se také chci zaměřit. Chci se zeptat zpravodajky, jaká je její nová definice vysoce kapacitních sítí. Já se obávám, že tento zákonodárce nebude podporovat investice do něčeho eh, starého. Eh, hovořilo se o DHSL. Nevím, proč by se mělo investovat do něčeho starého. Situace v různých eh, zemích se liší, ale myslím, že to, že některé země zaostávají, že je potřeba nepodporovat to zaostávání. Vidíme ale i nové státy, Lotyše, eh, Litevce, eh, Rumuny, eh, ti jsou aktivní v této oblasti, takže je to možné, nesto, ne, nezáleží na bohatství země. A potom ještě otázka ke spektru. Spravodajka řekla, že je potřebujeme pro nové technologie stále více, ale jsou vlastně zde pozměňovací návrh, které, návrhy, které ruší povinnost sdílet takže já bych ráda eh, ty podmínky spektra nastavila do budoucna eh, co nejlépe, protože to je důležité. Děkuji a dále za EKR pan Tošenovský a my chceme, chceme, chceme také pogratulovat za znovu zvolení. Děkuji, pane předsedo, a chtěl bych poděkovat za Eh, tvou osobní podporu právě při stole, protože pro mě skutečně velkou ctí eh, být napomocen právě v tomto velmi významném eh, výboru nebo platformě, kterým stává bez debaty je. Já bych chtěl v prvé řadě velmi ocenit práci, profesionální práci Pilar del Castillo nad, touto, nad tímto velmi složitým reportem, protože Eh, to je skutečně technicky velmi náročný. Máme před sebou skutečně eh, složitý úkol nastavit pravidla elektronické komunikace tak, aby zajistila regulatorní stabilitu, eh, potřebné investice a konektivitu i do budoucna. Byla skutečně zodpovědně přistoupila k analýze jednotlivých opatření navržených komisí a ukazuje se její veliká praxe v této, v této oblasti a chtěl bych ji za to ještě jednou ocenit. Eh, samozřejmě mám i některá, některé připomínky, které bych možná některá řešení preferoval, proto bych se jich eh, nyní chtěl eh, velmi stručně dotknout. Především je to nový koncept vysokokapacitních sítí, kde musíme najít cestu, která je dostatečně ambiciozní, ale současně realistická. Pilat zde zvolila zajímavé řešení směřující k větší technologické neutralitě, což si myslím, že je velmi, velmi důležité Současně ale mám otazník u definice neomezeného využívání. Eh, Nezbytě nás zde čeká určitě nějaká diskuze k této věci. Rovněž eh, zajímavé je řešení pro analýzu trhu. Podporoval jsem prodloužení doby mezi jednotlivými analýzami trhu eh, na pět let, ale schéma navržené paní zpravodajkou má určitě své rácio. Opatrnější bych byl v, eh, v otázce podpory některých modelů investování a nápravných opatření, které mají mít regulátoři k dispozici. Zde musíme najít správnou balanci a neutrálnější přístup, abychom na jedné straně zbytečně neodradili od některých investic a nebo nechtěně působili proti soutěži. A pokud zmiňují nápravná opatření po, určité pochybnosti a otazník, mám u systému dvojí pojistky double lock, eh, kde by veto komise mohlo omezit flexibilitu regulátoru reagovat na specifickou situaci, protože neplatí nějaký obecný model. Jakožto zpravodaj k Bereku mě zajímá, zajímají i další ustanovení v rámci komise, komise. Obecně by měl Bereku zůstat hlavně poradní, poradní systém a poradní orgán. Nedodnímám se například, že potřeba, aby Berek vydával závazná rozhodnutí k vymezení nadnárodních trhů v článku 63. Pokud jde o spektrum, naše politická skupina je tradičně skeptičtější k prohlubování harmonizace v této oblasti. Pokud jde o trvání licence, již 25 let se mi zdálo příliš dlouhý, proto bych možná preferoval flexibilnější řešení a to je možná prodlužování licencí. Chtěl bych velmi ještě jednou ocenit a těším se na spolupráci nad těmito zprávami. Thank you very much, Mr. Chair. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Next. Děkuji. Další bude hovořit paní Kalas za ALDE. Děkuji, děkuji zpravodaji za zprávu. Toto je opravdu veliký kus práce, nebudu mít dost času jít do detailů. Nejprve priorita naší frakce, co se týče revize Evropského telekomunikačního rámce a prohloubení trhu regulatorní konvergence nebude stačit. My chceme podpořit hospodářskou soutěž a podpořit investice do, této, do sítí. To je obecný cíl. Co se týče fixních sítí, ta situace je stále ještě omezena na eh, jednotlivé členské státy a dokonce i na jednotlivá místa a regiony Tady je flexibilita potřeba jak eh, v oblasti spektra, tak služeb, které jsou svou povahou přeshraničnější. Nedostatek jednot, eh, vnitřního trhu je spíše eh, otázkou politické vůle než technologie a geografie, takže bychom měli být flexibilnější. A co se týče kodexu navrženého Eh, komisí a vysoce kapacitních sítí, to je objektivní, ale nevím, jak bude možné toto, tohoto dosáhnout bez hospodářské soutěže. Eh, ochrana hospodářské soutěže, eh, soutěže na úrovni infrastruktury je velice důležitá jak v oblasti velkoobchodních, tak maloobchodních trhů. Pak, když se zpravodajka rozhodla pro unbundling velkoobchodního a maloobchodního trhu, ta potřeba eh, regulace by byla mnohem nižší, jenže tak to tady není. Co se týče nového přístupu zpravodajky, eh, oddělit eh, od ustanovení pro OZE vysoce kapacitní sítě. Stále ještě zkoumáme, co to bude znamenat pro zbytek sítí. Toto je klíčový cíl a myslím, že je potřeba ji aplikovat v mnoha oblastech. Kladu si otázku, proč, by, proč to bylo zapracováno do této části. Asi to vyplývá eh, z toho eh, názvu, že jediná možnost, jak investovat do těch kapacitních sítí, je pomocí společných investic, s tím nesouhlasím. A eh, co se týče prodloužení trvání na 30 let, s tím nesouhlasím, protože bychom vlastně se zabetonovali, Ochudili bychom se o další příležitosti, eh, kdyby technologie přivedla nové možnosti a eh, lepší využití spektra. Měli bychom eh, nechat mluvit trh. A co se týče služeb, zpravodajka se nezmínila o definicí, i když převážná většina pravidel, které se týkají služeb, spadají pod kompetence výboru IMKE, Přesto některé zbývají nám a proto si to zaslouží určité objasnění, zvlášť co, zvláště co se týče kodexu, který musí být v souladu eh, se směrnicí eh, o ochraně soukromých údajů a dalšími směrnicemi. Děkuji. Děkuji. A pan Lemon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já také souhlasím s tím, že to je velice důležitá zpráva a že zpravodajka velmi dobře napsala první návrh. Řada pozměňovacích návrhů zpřesňuje a zjasňuje tato vyjádření oproti původnímu textu Evropské komise a je potřeba se ubírat tímto směrem. Já mám pár připomínek. Za prvé, definice evropské komunikace, eh, tedy Evropské komise v oblasti telekomunikačních služeb jsou zastaralé, potřebujeme přesnější definici, která bude aktuální. Je potřeba ještě na této definici pracovat, tak abychom se tak abychom došli k jasnému pochopení toho, co chceme regulovat, protože jinak to bude mít dopad na služby, které nechceme, aby byly dotčeny. To je první věc. Za druhé, co se týče infrastruktury a služeb, tak si myslím, že konkurence by se měla soustředovat spíše na infrastrukturu než na maloobchodní segment. Na to je potřeba se soustředit. V tuto chvíli to ve zprávě nevidím. A tím se dostávám ke třetí připomínce týkající se práv uživatelů. V celém tomto odvětví dochází k vertikální integraci a proto je potřeba hovořit o právech uživatelů. Co se tedy s vašimi daty může stát a co ne? Jak mohou být využívána? Jakými podmínkami se to řídí? A tady si myslím, že potřebujeme během nadcházejících týdnů dosáhnout přesnějšího textu. A poslední věc týkající se spektra, já také nejsem přesvědčen, že delší období zajistí intenzivnější hospodářskou soutěž a větší výhody pro konečné uživatele. Takže pro tuto chvíli zatím nejsme přesvědčeni o potřebě takovýchto dalších licencí. To je z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji a teď další řečníci, kteří budou mít k dispozici pouze jednu minutu. Blanko Lopez jako první, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád poděkoval zpravodajce za tuto skvělou eh, zprávu, která by pracovala také rychle. Myslím si, že všichni sdílíme ty hlavní principy a ty, toho hlavního ducha. Samozřejmě, že tady ty vysokokapacitní sítě jsou pro nás celá zásadní, včetně tady dalších cílů, jak se podpořit inovace, podpořit a posílit vnitřní trh a konkurenceschopnost. Co se týče ochrany spotřebitele, tak tady já nesouhlasím s tím návrhem Evropské komise, to znamená harmonizace některých maximálních standardů, protože by to mohlo vést ke snížení právě standardů některých členských států. Co se týče těch eh, univerzálních služeb, těch služeb, jak se ve veřejném zájmu, tak tady se musí otevřít i ta možnost eh, otevřít vlastně ten digitální trh soukromým subjektům. Co se týče toho návrhu eh, zpravodajky, to znamená hovořit tady o těch vysokokapacitních sítích, tím způsobem i jak o nich tady hovoří, tak já tady mám určité pochybnosti. Líbí se mi ten základní princip, to znamená, to je v pořádku, ale co se týče toho ustanovení o těch předvídatelných a nepředvídatelných okolnostech, tak s tím já nemohu souhlasit. Jinak samozřejmě, ve chvíli, kdy hovoříme o analogických či digitálních eh, komunikacích, tak tady si myslím, že ještě předtím, než budeme něco přijímat, potřebujeme hlubší analýzu. Děkuji srdečně a pan Rol jako další řečník, prosím. Mm, mám tady pouze jednu minutu, to je v podstatě úplně nemožné schrnout všechno, co chci říci. Ale pokud jde o tak důležité téma, tak si myslím, že bychom měli udělat opravdu všechno pro to, abychom vytvořili dostatečné podněty pro, budoucné, pro budoucí investice. To znamená, potřebujeme, nepotřebujeme žádné regulační monstrum, potřebujeme tady nástroj, prostřednictvím něhož dokážeme, že podniky prostě budou investovat. To znamená, jakým způsobem tyto vysokokapacitní sítě vytvořit tak, aby to šlo co nejefektivněji a nejrychleji. Potřebujeme tady pouze jeden zdroj investicí nebo více zdrojů. Jak to vypadá s otázkou neutrality? Je dobré spolehnout se pouze na jednu sílu, anebo chceme více eh, možností? A právě tady si myslím, že je třeba to velmi dobře zvážit, protože pro obě dvě možnosti tady existuje mnoho argumentů, ale kdo chce mít opravdu silnou Eh, konkurenceschopnou eh, vysokokapacitní síť musí být samozřejmě eh, co nejrychlejší, ale zároveň musí ručit také co nejvyšší kvalitu. To znamená, tady si myslím, že ještě manévrovací prostor pro zlepšení existuje. Myslím si, že je to třeba vylepšit, ale i tak si myslím, že paní zpravodajka odvedla opravdu velmi dobrou práci a děkuji jí za to. Děkuji panu Rolovi. Pan Hökmark následuje. Děkuji a děkuji také zpravodajce za velmi dobře odvedenou práci v této složité oblasti. Chci zdůraznit tři věci. Za prvé, kapacity. K tomuto je potřeba přistupovat realisticky. Pokud nebudeme mít dostatečně vysokou a dobrou kapacitu, nebudeme schopni zajistit realizaci 5D a Evropa bude čelit novým rizikům. V některých zemích bude postup rychlejší, v jiných pomalejší a to nám všem způsobí velký problém. Ať už budeme přistupovat v textu k technologické neutralitě jakkoliv, je potřeba zajistit kapacitu. Jestli to bude vlákny, bude to vlákny, jestli to bude jinak, bude to jinak, ale ten cíl se musí naplnit. Teď, co se týče investic, tak si myslím, že uvidíme řadu různých podnikatelských modelů. To platilo i pro minulost a bude to platit i pro rozvoj této infrastruktury. Jde ale o to, aby existovala právní jistota. 30 let by bylo dobré, 25 by šlo taky. A také potřebujeme pravidla pro otevřený přístup. Vidím, že jsem využil svých 55 vteřin, takže skončím tím, že paní zpravodajce popřeji hodně štěstí.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 Děkuji, děkuji, pane předsedo. Cílem všech zpráv Evropského parlamentu je opravdu dosáhnout pokroku a jde o to vylepšit ten návrh Evropské komise. To znamená, že to je přesně to, o co by nám mělo jít i u toho, u této zprávy a prostřednictvím skvělé zprávy paní zpravodajky a také díky práci stínových zpravodajů bychom, to, bychom toho mohli dosáhnout. A pokud se nám to nepodaří vyřešit, tak bude velmi těžké v podstatě celou tu zprávu podpořit. Samozřejmě máme tady vysokokapacitní sítě, teď tady nebudu vůbec zabíhat eh, do hloubky, protože prostě to nemá smysl, ale co se týče 5G, to znamená spektra, které bude k dispozici od roku 2020, vůbec se tady nehovoří o žádných omezení, o žádných eh, limitech pro toto nové období ale já si myslím, že tady ty lhůty a omezení je třeba už v tuto chvíli nastavit, protože nejpozději to budeme muset udělat v roce 2019, protože jinak se budeme dál, v podstatě si dál budeme stěžovat na tu situaci, která mm, v tuto chvíli je daleko lepší v USA, v Jižní Koreji. Nicméně já si myslím, že to, co se v tuto chvíli navrhuje, ta řešení, která se v tuto chvíli navrhují, podle mě nejdou ruku v ruce s tou zárukou bezpečnosti, kterou potřebujeme. Nemyslím si, že v tuto chvíli jsou navrhována adekvátní řešení protože tady hovoříme o té přeshraniční kompatibilitě, která ještě není zaručena prostřednictvím těchto návrhů. A mně je to opravdu extrémně líto, ale v podstatě to, co v tuto chvíli je navrhováno, povede k absolutnímu chaosu. A jak to budete chtít? chtít potom eh, vyřešit. Vy tedy vezmete kompetence a pravomoci těm příslušným úřadům a kdo to teda ukontroluje? Jakým způsobem tedy vy zajistíte, že budou chráněna práva eh, spotřebitelů? Jakým způsobem zajistíte bezpečnost těchto sítí? Tady opravdu těch nezodpovědných otázek je opravdu velmi dlouho, velmi mnoho a já doufám, že se tedy paní zpravodajce podaří všechny tyto otázky nějakým způsobem vyřešit, ale měla jsem pouze jednu minutu, takže víc jsem říct nemohl, je mi to líto. Děkuji. Děkuji. Já vám děkuji za to, že jste se přihlásil o slovo. Ano, co se týče těch cílů, tak nad těmi se musíme eh, zamýšlet tady v eh, Evropském parlamentu, jak si tedy přistoupíme k vláknu, k vláknu jak přistoupíme eh, ke spektru, k 5G. To jsou všechno otázky, které musíme nějakým způsobem vyřešit. Děkuji ti, Paula, za slovo. Já jsem zpravodajem k těmto tématům ve výboru Jury a já se tedy ptám, zdali my s, touto, s tímto návrhem Evropské komise jsme schopni ještě tady vůbec nějakým způsobem reflektovat i tu skutečnost. To znamená, co vlastně komunikace znamená a bude znamenat, protože pokud to budeme chápat a vnímat pouze tak, že vy si v podstatě budete pouze vybírat, tak v podstatě se zase dostáváme do vlastní minulosti. Komunikace v dnešní době je mnoho vrstva to znamená, že se eh, vlastně neposkytuje pouze prostřednictvím nějakých eh, čísel. Vy v podstatě komunikujete z auta, komunikujete z domova, komunikujete s roboty, to znamená, že tady v tuto chvíli musíme v podstatě i rozšířit vůbec to vnímání a chápání komunikace jako takové. To samozřejmě jde eh, ruku v ruce také s tím nařízením o elektronické, o ochraně údajů v rámci elektronické komunikace. Dále je třeba se samozřejmě zamyslet nad eh, hranicemi a nad v podstatě komunikací, kterou chceme mít jaksi neutrální. To znamená, že pokud se chceme dívat do budoucnosti, tak musíme také změnit v podstatě to naše myšlení, to nastavení a vnímání komunikace, protože tady nemůžeme v podstatě stanovit pouze jeden eh, model. Tady musíme i průmysl v podstatě dát tu možnost, aby se rozvíjel různě různými směry a samozřejmě je tady třeba také eh, brát na zřetel to, co se děje v oblasti e-privacy a toho nového návrhu nařízení. Děkuji, děkuji a tímto se dostáváme k Evropské komisi a kdo bude mluvit za Evropskou komisi? Prosím, pane kolego. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také zpravodajce za velmi významný příspěvek k vytváření názoru v Evropském parlamentu o našem návrhu. Vítáme to, že v obecných rysech schválila celou řadu rysů našeho návrhu a také vítáme obecná vystoupení tohoto výboru o tom, že potřeba přistupovat ambiciozně k této problematice, chceme-li naplnit potřeby konektivity v budoucnosti. Určitě vysoká kapacita bude klíčovým bodem této diskuse, do které my chceme také přispět, abychom zajistili, že při respektování zásady technologické neutrality se nám podaří nastavit přístup, který povede k navýšení investic, především těch rizikovějších segmentů, které ošetří ty největší potřeby jak soukromých, tak podnikových uživatelů a mezi těmi podnikovými uživateli jsou také nadnárodní společnosti, které potřebují být schopné konkurovat po celém vnitřním trhu. A rádi bychom také přivítali ambice, o kterých hovořila paní zpravodajka v oblasti bezdrátového připojení. Myslím si, že zde máme veškeré předpoklady pro eh, realizaci dalších bezdrátových služeb, další generace, především v rámci 5G. A také vítáme, že se soustředujeme na principy tržní regulace založené na signifikantní tržní síle, protože máme pocit, že tím vytváříme předvídatelný rámec. S tím ale, že je potřeba dále zjednodušovat a zbližovat jednotlivé aspekty regulační práce. Děkuji. Děkuji. A paní Pilar de Castillo jako zpravodajka. Děkuji, děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za všechny příspěvky, za vaše obavy, které jste vyjádřili. Děkuji kolegovi Nikovi. V tuto chvíli se nacházíme v období, kdy v, potře- v podstatě musíme, musíme sdílet, musíme sdílet naše vize, musíme si číst vzájemně pozměňovací návrhy a je třeba se o těch našich obavách bavit, protože velmi často ty obavy vycházejí jednoduše z nedostatečného času na eh, tu společnou eh, rozpravu. Já jsem opravdu extrémně otevřená jakékoliv připomínce, která se týká jakéhokoliv aspektu tohoto návrhu. A e, jde mi opravdu o to, aby ta debata byla co neotevřenější, protože ano, e, rozhodně některé věci musíme změnit, protože samozřejmě nám jde o to, to pozměnit, ale tak, aby to bylo co nejlepší, protože tady hovoříme o projektu, o kterém budeme poté debatovat e, s radou a musí to být návrh, který bude opravdu konzistentní a který bude vyvážený, protože to jsou předpoklady pro úspěšná vyjednávání s radou, protože všichni víte, jak takováto vyjednávání s radou probíhají. A teď ještě některé e, věci, které byly řečeny nebo které také nebyly řečeny, jednoduše z důvodu nedostatku, z nedostatku času. Co se týče e, toho spolufinancování, toho takzvaného co-investment a tak já přesně o co mi tady jde. Mně tady jde opravdu o to, abychom byli co nejotevřenější, abychom se podívali na ty obchodní eh, dohody, které by nás nějakým způsobem mohly inspirovat. To znamená udělat všechno pro to, aby to, ten prostor pro investice byl co jaksi nejlepší. To znamená tak, aby mm, bychom mohli jak si zohledňovat i jiné modely eh, financování a investování. To znamená ten, to takzvané eh, spoluinvestování pouze jeden z možných modelů. Já se omezím pouze na dalších několik pár věcí, protože prostě nemám čas eh, zacházet do podrobností a budeme o tomto návrhu hovořit i nadále. Co se týče těch velmi vysokorychlo vlastních sítí. Já jsem ze Španělska. E, my jsme se opravdu v posledních letech hodně zaměřili na vlákno. To znamená, že v posledních letech se nám podařilo opravdu dostat se na špici, co se týče rozšíření e, optického vlákna. To znamená, já opravdu ve chvíli, kdy navrhuji to či druhé, tak vlastně nezohledňuji pouze situaci u nás ve Španělsku. Samozřejmě se snažím zohledňovat neutralitu Eh, těch používaných technologií. Eh, vlákno se tady zmiňuje, zmiňuje se v úvodních ustanoveních, zmiňuje se také eh, v té hlavní části textu, ale samozřejmě je to z toho důvodu, že pro tuto chvíli je to opravdu ta nejlepší technologie, kterou známe. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy tady budeme chtít debatovat o nějaké konkrétní definici, tak já chci říci, že nám tady jde o ty cíle. Jde nám o cíle, ty jsou nejdůležitější. A prostřednictvím jaké technologie ji dosáhneme, to už je druhou řadě To znamená, že ty technologie prostřednictvím níž nedosáhneme těch kýžených cílů, no tak prostě nebudou uh, technologiemi, eh, o které budeme mít eh, zájem. Ve chvíli, kdy prostě nebudou plnit ty cíle, no tak v podstatě to budou hold technologie, u níž nebudeme eh, vyjadřovat největší jaksi přání či požadavky. A trošičku to v podstatě to tady zůstává vyset ve vzduchu, to znamená, tím jsem se snažila v podstatě jednoduše ten prostor otevřít tak, abychom tam mohli zapracovat jakékoliv nové eh, technologické aspekty. Co se týče, a to je na závěr, co se týče na závěr tedy té eh, definice elektronické komunikace. Tak, Někteří říkají, že tady ta definice musí být co nejobecnější, neměli bychom to tady v podstatě rozdělovat tedy na ty různé druhy komunikace. A poté jsou je ten druhý tábor, který eh, říká, že ta definice naopak musí být extrémně konkrétní. Takže to je přesně ta otázka, kterou nějakým způsobem musíme vyřešit. Já jsem si myslela, že by bylo dobré na začátku se odpíchnout od toho návrhu komise, ale samozřejmě od této chvíle vlastně od té chvíle, co začala ta naše rozprava, tak jsem otevřena jakémukoliv návrhu, jakékoliv rozpravy, protože naším jediným cílem je opravdu dosáhnout konzistentního, vyváženého a kvalitního návrhu, se kterým půjdeme eh, vyjednávat eh, s radou. Takže já v každém případě souhlasím se vším, co zde bylo řečeno. Děkuji vám za vaše příspěvky a jsem si jistá, že se nám podaří dosáhnout vyváženého návrhu. Děkuji, děkuji paní zpravodajce. A mám v tuto chvíli ten eh, úkol, v tuto chvíli hovořit o těch nových eh, procesních eh, pravidlech, protože tato pravidla se změnila a máme tady to pravidlo 104 lomeno 3, jde tedy o nový jednací řád, takzvaný recasting of rules a proto vás chci informovat o tom, že co se týče předkládání pozměňovacích návrhů, tak tady máme lhutu 4. dubna 14.00, ale co se týče toho postupu recast, tak tady vlastně vychází v podstatě tedy v tuto chvíli vzniká nové pravidlo, vlastně vysvětlení, ospravedlnění těch eh, pozměňovacích návrhů, to takzvané justification, to znamená odůvodnění eh, návrhu. To znamená, že sekretariát předloží ještě e-mail nebo vám vlastně pošle e-mail, v němž vám ještě velmi dobře a konkrétně vysvětlí, jakým způsobem tedy budeme postupovat eh, do budoucna. A tím se dostávám k dalšímu bodu pořadu jednání a tady nám jde v podstatě o otázku Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Berek je v podstatě jedno eh, z nejdůležitějších témat pro nás. I spolupráce Bereku s ESA eh, je v podstatě stále stěžejnější a důležitějším eh, tématem pro nás i v souvislosti s inteligentní zprávou a řízením, protože samozřejmě to je něco, co náš digitální vnitřní trh eh, vyžaduje a i z toho důvodu je v podstatě rozprava a debata o Beriku opravdu velmi důležitá i s ohledem na budoucnost a proto bych také eh, poprosil pana Evžena Tošnovského za EKR, aby nám k tomuto tedy návrhu něco řekl. Máte čtyři minuty k dispozici, prosím. Eh, mnohé z toho jste řekl na úvod, takže já do, eh, budu hovořit k té zprávě, kterou, kterou předkládáme nebo která je před námi. Eh, jak je známo, stávající rozdělení mezi BEREC a BEREC Office byl výsledkem kompromisní dohody s radou, která nebyla vůbec jednoduchá. Od roku 2009 máme, máme myslím, dostatečnou zkušenost s tím, jak BEREC funguje a myslím si, že to je skutečně na vysoké profesionální úrovni. Podpůrnou agenturu Berekovi se také podařilo stabilizovat, eh, vysvětlím potom možná dále. Vnitřní struktura a procesy Bereku se ustály tak, že byl schopen využívat know-how národních regulátorů na evropské úrovni a skutečně efektivně a na vysoké profesionální úrovni fungovat. Nyní máme na stole nové úkoly, pramenící zejména z roamingu, z kodu, který právě pro, jsme projednávali a který bude, budeme ještě projednávat. Základní otázkou tedy je, máme měnit tu dobře fungující institucionální strukturu. Já jsem přesvědčen, eh, že ten návrh na slučování Berek a Berek Office by eh, přinesl skutečně velké komplikace a proto i eh, v mém návrhu, kterým se, eh, které změním, měním ten návrh komise trochu, eh, ne, bych nedoporučoval tímto směrem. Nechme skutečně regulátorům jejich nezávislost a flexibilitu, protože eh, je i pro nás zárukou velké profesní, profesní stability. Chtěl bych, abychom jim důvěřovali, že další úkoly Bereku zvládne, a zároveň bychom měli vytvořit patřičné prostředí, aby tomu tak skutečně bylo. Eh, jsem přesvědčen, že Berek by měl i nadále zůstat eh, mimo přímý vliv eh, komise, aby nebyla narušena stávající institucionální rovnováha, která by vůbec nemusela být jednoduchá ji nalézt. Samozřejmě vždy je prostor pro zlepšení a pro efektivnější fungování a v tomto směru jsem se snažil směřovat i samotnou zprávu. Ta by tak měla být využívána vyváženým mixem toho nejlepšího ze současné etablované struktury a užitečných elementů z nového návrhu komise, které plně podporuji a myslím si, že ta zpráva komise je skutečně v tomto směru velmi, velmi dobrá. V části věnované Bereku tak například naleznete kontaktní síť, která hraje v rámci v práci Bereku velmi významnou úlohu ale není zahrnuta v nařízení z roku 2009. Také pravidla pro radu regulátorů BEREC a pro správní radu BEREC Office eh, lépe odrážejí stávající situaci. Pokud jde o jmenování ředitele BEREC Office, navrhuji, aby role Evropského parlamentu eh, zůstala zachována, protože ta se také, eh, také velmi složitě hledal v rámci kompromisu s radou. Z návrhu komise bych chtěl vyzdvihnout zejména řadu vylepšení pro BEREC Office, která jsou založena na tzv. společném přístupu k decentralizovaným agenturám a plně je podporuji. Nové úkoly pro BEREC znamenají automaticky vyšší nároky na podpůrný BEREC Office, reflektují proto i potřebu eh, personálně posílit a eh, zvýšit technickou, technické zázemí pro BEREC Office Dále jsem se snažil, abychom se vyhnuli debatě ohledně nových úkolů v rámci kodexu a aby se nařízení k Bereku do budoucna nemuselo měnit, eh, pokud v právních předpisech Evropské unie přibude nový úkol, proto je rozsáhlý seznam konkrétních úkolů v článku 2 nahrazen obecnějším odkazem. Tak, jak jsme svědky, jak ten vývoj v této oblasti jde velmi rychle dopředu a budou přibývat další úkoly, abychom se nemuseli znovu vracet k celému obsahu. Těším se na spolupráci s stínovými zpravodaji a věřím, že se nám podaří nalézt velmi dobré, dobré, dobrou zprávu do budoucna. Thank you, Mr. Chair. Ja, recht herzlichen Děkuji a dále kolegyně Karin. Uh, thank you very much. Děkuji. Děkuji panu Tošenovskému za jeho zprávu. Obecně, abych shrnul hned v počátku, obecně s ním souhlasím. Eh, kdybychom eh, pomocí vytvoření agentury mohli vytvořit trhu, bylo by to skvělé, kdyby to bylo tak jednoduché. Když se podíváme na energetiku, máme Acer a víme, že nemáme ještě vnitřní jednotný trh pro elektřinu. Nefunguje. To je součást toho balíčku, na němž pracujeme paralelně s tímto výborem. Vytvořit trh znam, neznamená nutně, že musíte vytvořit agenturu a když založíte agenturu, neznamená to, že automaticky vznikne trh může to fungovat paralelně z různých důvodů. Co se týče digitálního aspektu, tam asi platí stejná paralela jako v energetice, ale jedna věc, kterou často nechápeme, je to, jak trh funguje nebo nefunguje, kde, jestli tam tady jsou eh, problémy regulátora, jestli je tady problém konkurence nebo nedostatku konkurence, co zlepšit. Důležité je především zjistit, co se vlastně v terénu děje a tady eh, souhlasím s panem Tošenovským. My bychom se především měli ptát, jak posílit funkce Bereku bez toho, abychom nutně museli měnit jeho správní strukturu. A tady je velice důležité a také zde souhlasím s tím, že je to otázka posílení úřadu Berek pomocí dalších finančních prostředků, tak, aby bylo možné najmout další lidi, kteří by plnili nezbytné eh, úkoly, jako třeba dozor nad trhem a tak dále mezi jinými. Takže souhlasím s panem Tošinovským a nesouhlasím úplně s komisí. Cílem by nemělo být pouze založit agenturu. Možná později se objeví důvody pro agentury založení, ale teď bychom především měli posílit to, co již existuje, abychom vytvořili dostatek nástrojů k vytvoření eh, jednotného trhu v tom digitálním odvětví a v této fázi tedy důležité je zvýšit financování, zvýšit odpovědnost a, eh, ne, nepřekážet zbytečně zakládáním úplně zbytečné další agentury. Děkuji a eh, znovu tedy děkuji panu Tošenovskému, v zásadě s ním souhlasím. Ano, děkuji a dále se o slovo hlásí paní Krel. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji za představení jeho zprávy. Já e, se e, do debaty vstoupím v trošku jiným směrem, protože naše frakce v zásadě e, podporuje návrh komise. Myslíme, že je správné, že v době, kdy máme jednotný trh Eh, v telekomunikacích nebo jej chystáme, aby se také vlády příslušným způsobem přizpůsobily a myslím, že současné fungování Bereku a úřadu Bereku teď eh, již úplně těmto úkolům nestačí. Když se podíváme na strukturu současného úřadu a na návrh komise ve srovnání s tím, tak eh, myslím, že by to eh, často znamenalo méně byrokracie, postupy by byly průhlednější a Berek by mohl eh, nabízet nejen doporučení, kterých bylo dosaženo v koncenzu, ale mohl by činit i rozhodnutí. A v minulosti již byly případy, kdy eh, jsem si přála, aby Berek skutečně měl možnost činit rozhodnutí a nejen přicházet s doporučeními. Co ale chybí, a to také zpravodaj řekl, že BEREK a také národní regulační úřady si musí zachovat nezávislost. To je velice důležitý bod. A zde musíme ještě pracovat na návrhu komise. Není možné, aby eh, komise vlastně pod sebe stahla úplně všechno a aby vlastně kontroloval ten regulační orgán. Na tom by se ještě dalo pracovat, ale myslím, že nastala doba změn a proto musíme být ochotni se postavit novým výzvám. Jinak podporuji velmi zpravodaje v tom, co říká, že samozřejmě nelze opominout v této souvislosti Evropský parlament. Nestojí. Musíme trvat na tom, abychom se účastnili uh, E, těchto dějů. Těším se na debatu i přes tedy počáteční nesrovnalosti v názorech. Těším se, že i přesto se nám podaří vypracovat kvalitní zprávu. Děkuji paní Krél a dále za Alde paní Kalas. Děkuji. Já tomu rozumím tak, že klíčové sdělení e, zpravodaje je to, že by e, neměla být jaksi plnoprávná agentura, ale také souhlasím s předřečnicí. Ani naše frakce moc nestojí, aby evropští daňoví poplatníci platili za další fórum pro debatu. Já jsem e, studovala řadu zpráv Bereku, abych lépe pochopila ty problémy, které se týkají kodexu a e, Berek vlastně většinou hájí národní rozhodnutí a že eh, vlastně by měl být prostor pro rozhodnutí, která vycházejí z národní situace. To platí v mnoha případech, ale je tam také eh, zpráva o OTT a o umožnění internetu věcí a tady je obtížné eh, souhlasit s tím, že by národní řešení skutečně mohla Eh, podpořit eh, economy of scale. A co se týče podniků, které fungují přeshraničně, zvláště B2B, od těch víme, že evropské zákony vůbec nejsou jednoznačně, jednotně interpretovány v Evropě. Proto si myslíme, že status quo není dobrou alternativou, chceme-li, aby Berek eh, lépe podporoval fungování jednotného trhu. Ano, nevytváří to jednotný trh souhlasím s tím, s jedním, v tom s jedním z předřečníků, ale jde o lepší fungování jednotného trhu. Berek by měl sehrát významnější eh, úlohu v oblasti služeb, spektra, přezrančních sporů a jednotné interpretaci eh, evropské právní úpravy. A měli bychom také se věnovat propojení Bereku a Kodexu. Kodex zvyšuje flexibilitu pro národní regulační orgány, které chtějí podporovat eh, soutěž a splňovat cíle konektivity, ale tento návrh by také měl eh, pečovat o lepší zprávu a silnější úlohu Bereku a tady podle nás by bylo problematické eh, činit další opatření eh, v tom kodexu, pakliže nebude dobrá evropská zpráva. A v neposlední řadě hlavní námitka vůči tomuto návrhu je to vzhledem k eh, zvýš- je ta zvýšená úloha komise. Já se nedomnívám, že by se Berek měl stát satelitem komise, tak i když spolupráce mezi národními a evropskými orgány je důležitá pro fungování telekomunikační sítě, ale měli bychom mít strukturu, která eh, vypracuje skutečně evropský přístup eh, pro řešení problémů jednotného trhu, než aby byla nejmenším společným jmenovatelem. Doufám, že zpravodaj bude otevřen debatě a těším se na spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji paní Kalas a dále pan Raimond. Děkuji, já také děkuji zpravodaji za první návrh. Já si myslím, že nesmíme směšovat dvě věci a to je úkol a struktura bereku. Já myslím, že nemá smysl nejprve hovořit o struktuře a potom rozhodovat, jaké, jak budou vypadat úkoly bereku v budoucnu, pakliže nepřeneseme na berek více kompetencí, tak nebude moc důležité, jak vypadá struktura, pakliže mu dáme eh, mnoho úkolů a nedáme kompetence. Potřebujeme eh, nezávislou organizaci se zaručenou nezávislostí a je také třeba hovořit o zdrojích berek eh, je tak silný jako finanční prostředky, které tam poplynou a to se liší stát od státu. Pakliže bychom mohli eh, namotivovat a organizovat berek tak, aby všech 28 členských států bylo ochotno eh, tam poskytovat finanční zdroje, a umožnit tam jaksi silnější práci, větší regulaci, byli bychom na eh, správné cestě. Pro nás je to tedy balíček. Pakliže vybudujeme silnější organizaci se silnými kompetencemi a mnoha úkoly, které eh, bude plnit, to rádi podpoříme. Podpořili bychom rádi nezávislou organizaci, která by nebyla příliš ovlivňována politickým světem. Ano, děkuji kolegu Raimondovi a Dále kolegy Metkapite, kolega, Ni- kolega Nika. je důležité především definovat, jakou úlohu Berek hraje a jakou úlohu hrají národní regulační orgány. Berek i národní orgány eh, se nemají eh, věnovat politice. To je úkol parlamentu, Evropské komise, Evropská komise něco navrhne, parlament to schválí a na národní úrovni vlády a národní parlamenty. Já to říkám, protože před eh, krátkou dobou jsme sledovali, co se stane, když úřady přebírají rozhodnutí Bereku. A chystají se aukce eh, na 5G, jaké budou podmínky v určité zemi, to nerozhoduje Národní úřad, ta pouze provádí tyto úkoly. Na jednu stranu se snaží garantovat a dodržovat eh, práva zákazníků, já se pokusím vysvětlit, jak já tu situaci vidím. A také eh, nesouhlasím s příliš velkou reglementací. Znáte ten vtip, jak eh, takový úřad místo toho, aby si po ránu vypil eh, kávu, každé ráno eh, vytvoří eh, nový zákon. To není eh, dobré a přílišná regulace také není dobrá. Berek musí najít optimální modely, o těch je třeba debatovat a potom je rozeslat všem národním regulačním orgánům a dohodnout se na optimální variantě. Já mám jednu otázku. Když se schvalovalo MTR, tak všechno šlo velmi rychle. Chci se tedy zeptat, jestli, jak se to v Německu eh, prosadilo. Podařilo se to nebo ne? Jestli ne, tak je to problém. 27 členských států dělají něco, co pomáhá pouze Německu, nebo co pomůže pouze Německu. A jak se k tomu postaví komise a jak se k tomu postaví Berek? Děkuji a tím se dostáváme ke komisi. Pan Terava. Thank you, Mr. Chairman, and our thanks to... Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji. A, a, nabídl nabídl eh, určité eh, varianty výboru, které, jak eh, jste si povšimli, se liší od našeho návrhu. Asi to nejdůležitější, abych to zarámoval do perspektivy komise, je to, že my jsme vlastně se postavili takovým interinstitucionálním společným přístupem k této agentuře a jsme ochotni ale hovořit v kontextu Bereku o jednotlivých detailech. Zvláště tedy komise se nechystá nějakým způsobem omezovat nezávislost e, Bereku ani národních regulačních e, orgánů. Co ale si myslíme, že důležité je za kontextu, kdy zřejmě panuje všeobecný souhlas o tom, že Berek čekají nové důležité úkoly, chceme navázat na efektivitu, účinnost Bereku a Existují složité hybridní struktury, které je možno zjednodušit, nezávislost národních regulačních orgánů a hluboké zkušenosti a dovednosti eh, budou i nadále hlavním zdrojem pro berek, ale pakliže mají do bereku eh, být poskytnuty další eh, zásadní zdroje které mohou poskytnout pouze jednotlivé, eh, jednotlivé eh, NRA, tak je důležité, aby spolupráce mezi Berekem a jednotlivými eh, NRA byla efektivní a více proevropsky zaměřená. Děkuji. Děkuji. Pane zpravodaji, jestli chcete ještě se k tomu vyjádřit. Eh, já velmi děkuji za tuto otevřenou diskuzi a eh, my jsme očekávali, že eh, tím hlavním problémem bude právě diskuze o určité problému, zda změnit institucionální postavení Bereku jak, jako takového. Velmi dobře si uvědomuji, kolik těch nových, nových úkolů na Berek přichází, proto i ta snaha zůstat v otevřeném návrhu nevyjmenovávání těch jednotlivých úkolů, ale doplňování průběžně. Eh, já velmi děkuji za stanovisko pana kolegy Karinče, protože ten přesně jak říká to, co, je, co bylo problémem, před kterým jsme stáli. Eh, vytvoření agentury nám nevytvoří jednotný trh, máme jich 28, je to situace, která je. A na druhé straně se podařilo Bereku eh, spojením všech názorů jednotlivých národních regulátorů vytvořit skutečně profesní organizaci. Proto eh, naší snahou bylo najít skutečně ten nejlepší eh, způsob, abychom zachovali vysokou profesionalitu, vysokou nezávislost eh, těchto profesních názorů a eh, tímto směrem jsme se tedy i ubírali a paní kolegyně Krel přesně také říkala, eh, co je naším problémem, jak najít to nejlepší fungování, které je. Každopádně ten návrh je návrhem velmi otevřeným, jsme připraveni řešit některé, některé mm, otázky, které jsou Eh, na druhé straně vytvoření, i to, co říkala paní kolegyně Kalas, vytvoření jedné velké agentury nám pravděpodobně nevyřeší všechny problémy, které bychom očekávali. Spíš by to přineslo jenom eh, větší, větší diskuzi i v parlamentu zvýšených nákladů a nároků, které jsou. Eh, já jsem s komisí o této věci také diskutoval z hlediska postavení a financování, která bude ještě určitě v rámci eh, diskuze se stínovými eh, zpravodaji dál probíhat. Já se těším na eh, spolupráci a jsem samozřejmě maximálně otevřen diskuzi o možném hledání toho nejlepšího řešení, protože pro mne je velmi důležité, abychom nestratili hlavně skutečně vysokou profesní erudici a i to, co si Berek jaksi vytvořil, velké uznání napříč jednotlivými národními regulátory Eh, tu, ten odborný dohled, který je pro Evropu to nejcennější, co v této chvíli máme. I pro nás, pro parlament, víme, kolikrát je stanovisko Bereku pro nás zásadní u těch velmi složitých věcí. Děkuji velmi za spolupráci a těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Jo, recht herzlichen Dank. Äh, děkuji, děkuji. Co se týče lhuty pro pozměňovací návrhy, tak je to 30. březen. Co se týče rozpravy, tak ta se bude vést 11. května a hlasovat se bude 11. července. A v rámci plenárního zasedání O tom budeme jednat v den, který ještě určíme. A tímto se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a jde o internetovou konektivitu pro růst konkurence, schopnost a soudržnost Evropská gigabajtová společnost a 5G. A panem zpravodajem je pan Michal Bony za EPP. A pan Bony má v tuto chvíli čtyři minuty na to, aby představil tento návrh. Prosím, máte slovo. Děkuji. Chtěl jsem poděkovat všem kolegům a kolegyním za jejich pozněvací návrhy. Dostali jsme 250 pozněvacích návrhů. Zdá se mi, že my jako parlament jsme zde sjednoceni a chceme zajistit akční plán pro rozvoj 5G v Evropské unii. Zpráva a všechny pozňovací návrhy jdou stejným směrem, který jsme nastavili v dnešní diskusi o kodexu a o dalších oblastech. Za prvé chceme, aby Evropa uspěla při realizaci 5G. Proto je potřebný regulační rámec, který musí být zjednodušený, musí být zaměřený do budoucnosti na investice a musí vycházet z potřeby, analýzy potřeby infrastruktur. Potřebujeme také řádně nadefinované elektronické komunikace a vysoce kapacitní sítě, o tom již hovořila dnes Pilar. V této zprávě nenavrhujeme tyto definice, ale Určitě se k tomu dostaneme, až se začnou připravovat pozněcí návrhy pro kodex. Za druhé, potřebujeme jasný rámec pro rozvoj investic, který musí být předvídatelný, včetně dostatečně návrat, dostatečné návratnosti investic. 25-leté licenční období. Já vím, že někteří kolegové chtěli diskutovat ještě o delším období. Já si myslím, že v každém případě potřeba potom ale zohlednit eh, veškeré aspekty týkající se trhu s licencemi. Za třetí další harmonizace. 5G bude vyžadovat rozhodnutí o, harmonizovaná rozhodnutí o spektru. Nemáme možnost to dále protahovat. Všichni aktéři v tomto sektoru by měli mít možnost vytvořit si vlastní sítě podle svého a držet se investičních modelů, a mixu technologií, jako třeba FTTX, a kabel, satelit, Wi-Fi a jakékoliv další rychlé technologie. Musíme spolupracovat více na dva, frekvenci 26 a 28, včetně spolupráce s Japonci, Korejci a se Spojenými státy. Říkáme, že je potřeba řádně a včas rozhodovat o alokaci pásma a o jeho řízení. Je to věc, se kterou se obracíme i na Berek, než bychom jim říkali, jak mají pracovat, ale říkáme, jaký máme cíl. A tady nám nejde o Berek jako jednu z řady evropských institucí. Jde prostě o to, že pokud ta rozhodnutí nebudou čas, včasná a e, harmonizovaná o přidělování spektra a BEREK v tomto může na pomoci, tak nebudeme mít schopnost dosáhnout e, svého cíle u 5G. Také se musíme zabývat e, náklady na nezavedení 5G to budou určitě náklady prostřednictvím ztrát našich hospodářství. Takže je potřeba dobře spolupracovat s Berekem a Berek musí dobře spolupracovat s národními regulátory. To je daleko stěženější, než eh, si můžeme představit. Dále je potřeba se vyhnout fragmentaci a uřídit stávající fragmentaci vyplývající z eh, rozdílu mezi jednotlivými územími, mezi městem a venkovy a také na základě rozhodnutí o přidělování pásma to jsou všechno věci, na které nesmíme zapomínat. A také potřebujeme dobrý plán s dobrým harmonogramem, dobře nastavenými očekáváními a cestovní mapou pro každý sektor, a to na základě procesu, které povede průmysl, protože bez toho nebudeme schopni uspět z 5G. Ta cestovní mapa týkající má dva aspekty. Za prvé tedy standardizace, především ta technická, a za druhé financování a to i za užití veřejných či evropských prostředků. A doufám, že se stínovými zpravodaji se nám podaří úspěšně dotáhnout tento text k dobrému konci a že vyšleme dobrý signál členským státům, regionům a zainteresovaným stranám, že Evropský parlament podporuje veškerá řešení, která povedou k včasné realizaci 5G. V tuto chvíli pracuji na kompromisech, budeme mít další zasedání stínových zpravodajů a potom budeme hlasovat 25. dubna o těchto kompromisech, a to ve výboru ITRE, pokud si dobře vzpomínám. Jo, recht herzlichen Dank. Äh, nächste ist Mrs. Werner, bitte. Děkuji, paní Viana, jako další. Děkuji, děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. V tuto chvíli bych ještě jednou ráda poděkovala panu Bonemu za opravdu skvělou, skvělý návrh zprávy. Evropská eh, úroveň nebo na evropské úrovni jsme se tomuto velmi důležitému návrhu ze eh, září opravdu hodně věnovali. Eh, vidím, že v tuto chvíli se o tom také hovoří opravdu na všech úrovních. Například co se týče veletrhu CEBY, Fanoveru, tak i tam v podstatě vlastně spolková vláda oznámila, že malé a střední podniky, kromě toho ale také školy, vzdělávací instituce a tak dále a tak dále v těch znevýhodněných regionech dostanou v podstatě zvýhodnění pro zavedení spektra 5G. Eh, 5G. Například i město Bochum do roku 2018 bude v podstatě přeměněno eh, v první německé město se spektrem 5G. Eh, a co se týče toho velkého množství pozměňovacích návrhů, tak to si myslím, že je pouze pozitivní signál. Myslím si, že určitě je to zapracovatelné do toho návrhu. Já bych ráda zmínila čtyři věci, které jsou pro mě velmi důležité. Co se týče rychlost, konkurenceschopnost a ochrana spotřebitele, to jsou věci, které je třeba třeba vnímat jako jeden celek. Co se týče těch našich cílů eh, rychlosti, tak těch dosáhneme pouze ve chvíli, kdy ten regulační rámec bude velmi přátelský k otázkám týkajícím se konkurence, schopnosti a samozřejmě ochrana spotřebitele musí být ve středu naší pozornosti. Co se týče eh, těch vysokorychlostních sítí, tak ty vychází samozřejmě nebo se zakládají eh, na velmi dobré infrastruktuře, proto je třeba se opravdu zaměřit právě na zapracovávání či v dalším rozšiřování optického vlákna, i když samozřejmě je tady třeba myslet ještě na další doprovodnou infrastrukturu. A právě v těch venkovských oblastech eh, psy. Já myslím, potřebujeme opravdu velkou podporu státu, i když je pravda, že velká část těch investic musí pocházet ze soukromého sektoru a proto je v tuto chvíli třeba už se zamyslet nad tím, jakým způsobem ten soukromý sektor v podstatě zaangažujeme. Protože je pravda, že v tuto chvíli eh, jak si už existují určité překážky pro zaangažovanost eh, toho soukromého sektoru do této iniciativy zavádění spektra 5G. Takže tady se musíme zamýšlet také nad inovativními produkty, nad novými obchodními modely, ale ve chvíli, kdy tedy hovoříme o těchto tématech, nesmíme ztrácet ze zřetele, že v podstatě všichni, všichni za nějakou dobu nebo v té naší stanovené lhůtě musí mít přístup eh, k 5G. Eh, A to nezávisle na tom, zda žijí ve venkovských regionech nebo ve velmi rozvinutých městských eh, oblastech. A já už v tuto chvíli předem děkuji za naší další vaší spolupráci panu Bonemi. Děkuji. A dále za EKR e, pan Tošinovský. Předsedo, já omlouvám mm, paní kolegyni, která nemohla eh, jako stínovou zpravodajku a mm, nemohla se dostavit. Já bych chtěl také velmi ocenit eh, mm, přístup zpravodaje, protože tato zpráva je také součástí toho balíčku komunikačního, který projednáváme a není vůbec jednoduchý protože hlavně tento, tato zpráva týkající se e, z velké části budoucna je důležitá, protože budeme nastavovat pravidla, která budou vstupovat v nějakém čase. Já bych chtěl velmi ocenit a podpořit to, co říkal zpravodaj, abychom e, vytvořili jednoduchá a jasná pravidla, abychom tento regulační rámec neskomplikovali již na samém začátku Určitě je to důležité pro maximální podporu investic, které do toho budou potřeba, protože 5G sítě jsou zcela eh, další, zcela nový krok eh, technologický v celé této oblasti. Eh, souhlasím velmi se zpravodajem, že je důležité, aby to bylo předvídatelné a jasné prostředí, do kterého budou investoři vstupovat. A zároveň i to, co říkal, že očekáváme od Bereku, že ze svých zkušeností těch velmi složitých let, které mají za sebou, eh, nám doporučí a připraví takový rámec, který bude otevírat ty dveře a ne, ne komplikovat život investicím a celému rozvoji těch 5, 5G eh, systémů. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji a plně podporuji ten směr zprávy, kterým on se vydal a jsem velmi rád, že to patří do toho celého balíčku, o kterém dnes hovoříme a který v nej, tomto roce by měl být schvalován. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Děkuji. A pan Blanco López. Máte jednu minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já sdílím tu vizi, která zde zazněla ze strany Evropské komise i svých předřečníků. E, nicméně já jsem předložila některé pozměňovací návrhy, protože si myslím, že tady je třeba hlavně udělat všechno pro to, aby ta koordinace s 5G probíhala lépe, než jak ta, která probíhala v souvislosti se 4G, protože tady hovoříme o e, technologiích v podstatě, které jsou z 86% dostupné v městských oblastech. Ale my chceme zajistit, že život v naší společnosti bude inkluzivní, to znamená, musíme rozšířit všechny tyto technologie opravdu na celé naše území. Musí mít k ním přístup všechny složky naší společnosti a proto musíme opravdu zajistit dostatečné investice. Musíme také investovat do jejich vzdělání, tak aby uměli využívat tyto nové technologie, ale aby zároveň také chápali tyto technologie jako něco, co jim může pomoci i v oblasti eh, jejich ochrany a v eh, oblasti ochrany ochrany lidských práv. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A dále paní Pilar de Castillo. Ano, ano, jen jednu minutu a já se připojím k tomu, co říkal můj kolega Bony. Je tady třeba vyzdvihnout jednu věc související se spektrem. On to zmínil sám, to znamená, že ve chvíli, kdy chceme zajistit ehm, vytvoření těchto sítí, tak ehm, musím v podstatě ještě jednou zmínit jedno konkrétní téma. A tady jde v podstatě opět o tu otázku licencí, o tu délku platnosti těchto licencí. To znamená, ve chvíli, kdy hovoříme o velkých investicích, no tak v podstatě musíme zajistit, že tyto investice také budou dlouhodobé. To znamená, že budou platit dlouho. Vy potřebujete vlastně více jak 56 eh, giga, eh, proto potřebuje, vlastně ve chvíli, kdy hovoříme o 56 GHz, tak na to potřebujete v podstatě příslušnou odpovídající infrastrukturu. A my jsme vždy vlastně apelovali na to, aby tady ta licence byla platná 25 mm, nebo 30 let, ale nemůže být kratší. Teď přece my už jsme tady měli i slyšení a slyšeli jsme analysty, tedy lidi, kteří rozumí eh, investiční oblasti a hovořili v podstatě o propojení těch podmínek, které podporují a podněcují eh, investice. A oni tehdy také říkali, že ve chvíli, kdy chceme, aby tato koordinace a toto zavedení fungovalo, tak musíme prodloužit platnost těchto licencí. To znamená, že samozřejmě tady musí existovat také mechanismy dohledu a kontroly, s tím souhlasím, ale v každém případě ještě jednou vyzdvihuje a zdůrazňuje a apeluje na všechny, na všechny, kteří tady přebírají určitou zodpovědnost, tak všechny prosím, abychom na to nezapomínali, protože tady to, ta lhůta, vlastně ta platnost těch licencí je zcela stěžení. Děkuji. A dále Kopla na Děkuji stručně ke spektru. Musíme pracovat na spektru, na kódu velice eh, pečlivě. A já souhlasím se zpravodajkou. Pakliže bude nová potřeba na 5G, tak už to není v návrhu eh, komise. Eh, heslo, jestliže to, neuděl, to nevyužijete, přijdete o to, je otázka, jak se zachová držitel práv. Takže je potřeba to ještě podrobně prodebatovat. Eh, s lítostí říkám, že 5G není vlastně jediná komunikace, které se budou věnovat stávající eh, operátoři. Na trh vstoupí další eh, aktéři a měli by být eh, evropští, aby na tom vydělala i Evropa, aby, to, aby, eh, aby Azie nedos, nedodala infrastrukturu a Amerika obsah. Měli bychom všechno zvládnout v Evropě. Na 5G nemáme ještě žádné normy, takže to nemůžeme rozhodnout, ale všichni mluví o tom, že mobilní svět nestačí nestačí jenom antény pro mobilní provoz. Potřebuje, je potřeba eh, mít páteř, ať už to budou eh, vlákna. Těžko si představit, že tu eh, páteř pro 5G poskytnout nějaká měděná vlákna, mě, mě, mě, měděné kabely. My chceme mít technologicky neutrální a proto ta, tu páteř by každá země měla brát vážně. Dočetla jsem se ve zprávách, že že bylo že, že na jedné univerzitě, myslím eh, v Londýně minule se hovořilo o 48 eh, giga. A vlastně potřebujeme, aby skutečně ty objemy byly obrovské, aby 5G mobilita v budoucnu byla možná. Nebude běhat na té staré infrastruktuře, a je těžké to investorům eh, vysvětlovat a eh, nemůžeme jim přece říkat, aby investovali více do něčeho, co zastarává. A poslední poznámka, ano, Jižní Korea a všechno, eh, ti všichni vlastně přepr- převádějí celou zemi na tuto novou technologii. A a do roku 2025 náš bývalý kolega nám říkal, že jeho země také přechází na 1 giga. Měli bychom se zaměřit na to, co Evropa může udělat pro všechny členské státy, aby zvládly tedy prostě jít až nad rámec 5G e, a zaplatíme za to hořkou cenu, když se nám to nepodaří. Děkuji. Další řečník. Děkuji. Já chci poblahopřát eh, zpravodaji panu Bonimu za dobře odvedenou eh, práci. Integrovaný eh, přístup je opravdu důležitý a to máme před sebou. Je to provázáno s dalšími zprávami a zabývá se různými dimenzemi pro rozvoj evropské gigabajtové společnosti. Já jsem podal některé pozměňovací návrhy a pomocí nich se snažím poukázat ty nejdůležitější body. Za prvé eh, inkluzivnost. Nemůžeme připustit, aby ve společnosti probíhalo jakési dvojí vyloučení, takže v budoucnu musíme i v tomto směru zajistit začlenění. Za druhé, kvalita prožitku technologie se bude rozvíjet, k tomu určitě dojde. A musíme se zaměřit na neutralitu a technologie, ale i kvalita toho prožitku musí být důležité. A konečně chci potrhnout iniciativu eh, Wi-Fi pro vás, Wi-Fi for you. I pomocí této iniciativy bychom mohli využít příležitosti k propojení úsilí. Byl by to takový referenční bod, kde bychom ukázali Evropanům a vlastně celému světu, co dokážeme. Eh, co to znamená evropská vize nové gigabajtové a digitální eh, společnosti? Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji panu Bonimu za návrh zprávy. Ta zpráva přichází právě včas vzhledem eh, k harmonogramu hlasování a eh, vydá velmi silné signály nejen pro zákonodárnou práci tohoto výboru, ale i pro celý vějíř aktivit, které lze předjímat i bez eh, vlastně spolurozhodu, bez kolegislativy, co se týče spektra v Evropě na národní a místní úrovni, co se týče usnadňování rozmístěvání sítě a nebo o úrovni spolupráce mezi operátory a novými hráči na trhu. Ať už to jsou takoví ti vertikálové, jak o tom hovoříme ve zdravotnictví nebo automobilovém průmyslu. Co je pro nás nejdůležitější při vyslání signálu o všech těchto jednotlivých procesech, je vhodné vysoké ambice, které se zaměřují na eh, vyhodnocování potřeb až do roku 2025 a to se komise snaží diferencovat podle imperativu 5G a začlenit všechny uživatele, rozhodně inkluzivní přístup a eh, co nejintenzivnější přístup jak pro podniky, tak pro veřejnou sféru, tak pro vzdělávání těšíme se na zprávu, která by skutečně měla vycházet z této dlouhodobé vize a měla by poskytovat konkrétní hodnocení potřeb. Děkuji. Děkuji. A nyní pan zpravodaj Michal Bony, prosím. Jenom velice stručně děkuji srdečně za všechny návrhy. Já jsem eh, pročetl všechny pozměňovací návrhy. Myslím, že jsme na společné cestě k dosažení společných cílů. Co je důležité pochopit? Tato zpráva vyjde ještě před eh, vlastně legislativou. Myslím, že tuto zprávu můžeme využít eh, pro propagaci 5G. Tak, jak zde zaznělo, je důležité, co se děje v Německu, je důležité, co se zítra podepíše v Římě se zástupci všech evropských zemí. Bude to společné prohlášení o autonomních vozidlech. Je tedy důležité vytvořit jakousi eh, jakýsi základ pro společné pochopení 5G, protože potom bude snazší vytvořit nějakého společného ducha pro budoucnost 5G, realizovat eh, právní úpravu a připravit dobré prostředí i pro vztahy se spotřebiteli, s uživateli, protože i ti musí pochopit veškeré nové příležitosti, které se jim nabídnou eh, díky 5G. Takže znovu děkuji a Budu pracovat na kompromisních návrzích a doufám, že práci dokončíme včas. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Bonimu. E, hlasování v ITRE bude 25. dubna a předběžně v plénu pravděpodobně v červnu. A teď se dostáváme k poslednímu bodu na našem pořadu jednání pro dnešní dopoledne a to je pracovní cesta delegace výboru ITRE na zasedání Fóra pro zprávu internetu IGF v Mexiku a tady poprosím paní kolegyni Castillo na dvě minuty, aby nás zpravila o cestě do Mexika. Eh, já budu opravdu stručná. Máme výtečnou zprávu, eh, kterou eh, si mohou přečíst všichni poslanci. Všechno je tam vysvětleno do podrobností. Chci pouze říci, že je, se jednalo o jedenácté zasedání IGF. Jak víte, cílem IGF je maximalizovat eh, příležitost pro otevřený a inkluzivní dialog a výměnu myšlenek o internetové správě a eh, příbuzných otázek, eh, sdílet zkušenosti a příležitosti identifikovat problémy a upozorňovat na ně relevantní orgány i veřejnost a to vše společně přispěje k budování kapacity pro internetovou zprávu. Myslím, že všichni poslanci a e, ta delegace z různých výborů byla skutečně početná, celkem tam bylo 11 poslanců z různých výborů a jeden za panel STOA. Mně se tehdy eh, naprosto objasnilo, jak důležitá ta platforma je. Abychom skutečně včas odhalovali eh, objevující se problémy, eh, pobavili se o různých přístupech, vedli inkluzivní dialog, sdíleli myšlenky o internetové zprávě a bylo to opravdu jasné. I z praktického hlediska pro vaši informaci proběhla tam řada schůzek s různými eh, aktéry. Eh, byl tam viceprezident Google, byla tam asociace pro eh, elektronickou komunikaci, byly tam nevládní organizace, byly tam skupiny pro ochranu dětí online a poslanci se podle svých zájmů zúčastnili řady seminářů, workshopů, setkání. A můj závěr je takový, že my jako výbor ITRE, jako Evropský parlament i sama komise, že bychom si měli eh, hledět této platformy. Eh, naše prezence je tam skutečně konsolidovaná v rámci evropských institucí i Eh, skrze komisi a i některé členské státy a i přes parlament. Takže eh, v tomto smyslu se domnívám, že se musíme zasazovat o to, aby tato platforma eh, vydržela, aby fungovala dále, hraje silnou úlohu a v tomto smyslu chci požádat ostatní instituce, především komisi, aby i nadále se takto intenzivně účastnila na práci této platformy, jako tomu bylo do posud. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se o slovo k tomuto tématu nehlásí. Tím jsme tady zvládli naše dnešní dopolední zasedání. My se dnes znovu setkáme eh, v 15 hodin budeme mít slyšení k energetickému balíčku. Doufám, že se zde znovu potkám s Maximem kolegů. Těším se tedy na odpoledne, končím zasedání.